Dear colleague, chers collègues, bienvenue pour cette euh, dernière réunion. Milí kolegové, vítám vás na naší poslední schůzi před vánoční svátky a dříve než je předám slovo panu komisaři, tak bych chtěla v rámci bodu číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání, Chtěla bych eh, říci, že tady dojde k určité změně na pořadu jednání, přeložení jednoho bodu před bod pět, protože si jeden kolega pře, bychom se jeho bodu jmenovali před 16.30. Pak bod číslo dvě se přesune po výměně názorů se členem komise. Nechceme, aby došlo k příliš dlouhému čekání a já bych tedy nejdřív předala slovo komisaři, ale ještě než je předám, tak bych chtěla připomenout, proč jsme si přáli na našem výboru výměnu názoru s panem komisařem. Pak dostane ještě slovo naše kolegyně Jutta Steinruck, což je zpravodajka pro program pro sociální změny a inovace a položí otázku panu komisaři. Pane komisaři, víte, že jsme již několikrát poukazovali na to, jak důležité je propojení mezi reformou Euresu a vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, která změnila právní základ, který platí pro EURES. Znamená to rovněž, že parlament dostal více pravomocí a dvě dopisy, které jsme odeslali, na ty jsme nedostali odpověď a proto máme mám jisté obavy s ohledem na další postup celé věci. Z právního hlediska je to problematické, neboť e, v konečném důsledku jde o dopad vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a o možnost reformy Euresu, aniž by do tohoto byl zapojen parlament. A pak jde rovněž o vztah mezi touto eh, reformou, o kterou se usiluje, a mezi postupy PSCI a je zde otázka, co spadá pro postup spolurozhodování. Já i hned bych přenechala slovo paní zpravodajce pro PSCI. Prosím. milí kolegové, abychom mohli řádně postupovat, mohu přečíst tuto ústní otázku, ale možná, že je to přebytečné. Máte pocit, že to je přebytečné, že to je zbytečné? Dobrá. Takže, pane komisáři, otázku znáte. Byla to ústní otázka, kterou jste obdržel písemnou cestou. A nyní čekáme z vaší strany na odpověď. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslanci poslankyně, já se domnívám, že rozhodnutí komise o Euresu bylo nesmírně důležité a já jsem rád, že s vámi mohu dnes diskutovat na toto téma, i když je tu ještě eh, určitá míra kontroverze. Nejprve bych chtěl vysvětlit eh, časový harmonogram. Pro přijetí tohoto rozhodnutí v letošním roce jsme měli dva důvody. První je politického rázu komise. V loňském roce v eh, Dubnu při přijala eh, rozhodnutí, že eh, eh, k formální rozhodnutí by mělo být přijato do konce tohoto roku. K tomu došlo 26.11. A je pro komisi velice důležité, aby jednala rychle. Za druhé, operačního hlediska má vstoupit toto rozhodnutí eh, v platnost k 1. prý 2014, ale je třeba se připravit na eh, změnu a proto eh, musí být toto rozhodnutí přijat to formálně s dostatečným předstihem. V praxi bych mohl říct, hovořit o tří, třech příkladech, co bude třeba učinit v roce 2013. Je to rozvoj společných kritérií akreditace, aby bylo možné vybrat poskytovatele služeb, aby bylo možné zahájit výběrové řízení podle těchto kritérií. Dále je třeba aktualizovat katalog služeb na národní úrovni protože eh, ten katalog byl eh, dohodnut na úrovni EU a také prováděcí předpisy a dále je třeba eh, stanovit partnery sítě EURES, aby všechny subjekty měly dostatek času, aby se mohly účastnit této sítě a fungovat podle potřeby a dále, co se týče zprávy, tato otázka také zazděla v předchozí výměně názoru. Fungování Euresu eh, je eh, řízeno různými legislativními nástroji. Jeho vytvoření, politické cíle, zpráva sítě podléhá nařízení 492 z roku 2011 a to se opírá o článek 46 smlouvy o fungování Evropské unie financování eh, od, roku, eh, od začátku roku 2014 bude eh, z finančních nástrojů PSCI na straně jedné a z ESF a z národních rozpočtů. Na rozdíl od dalších dvou částí PSI je to nástroj mikrofinancování EURES sleduje cíle, které jsou pokryty jinými E, nástroji, je to podle nařízení 492 z roku 2011 a tak vytváří autonomní Nevytváří se autonomní osa, musí to být vždy e, propojeno s tímto nařízením. Rozhodnutí z listopadu ujasňuje operační prostředky, aby tato síť mohla fungovat? Jaká bude organizace eh, práce mezi různými subjekty? Jak se budou plnit operační eh, cíle? A eh, jaké budou definice služeb? A to spadá do rozsahu nařízení 492 z roku 2011. A to ale neuvádí ani strukturu, ani složení sítě EURES jako takové na základě diskuze v PSI se e, e, hovoří o struktuře a o činnosti Euresu a jde o e, ustanovení nařízení 490 z roku 2011 a ne rozhodnutí jako takového. Šlo o hlavní modifikaci tohoto rázu, formální změna názvu e, správních orgánů eh, ale složení zůstává bez změny. Za druhé, soukromí partneři, kteří poskytují služby, mohou být také začleněni mezi partnery při eh, eh, uplatňování eh, legislativy ECG. A dále včasné přijetí rozhodnutí o umožní subjektům a členským státům, aby se dostatečně připravili na vstup do této sítě. Za třetí, role sociálních partnerů zůstala zachována. Eh, budou se eh, činnosti projednávat eh, mezi členskými státy, k čemuž doposud nedocházelo. Jediný rozdíl spočívá v tom, že komise spolupracuje s členskými státy, bude se například účastnit konstelací, aby bylo možné vysílat na školení a podobně, nebudou se však účastnit práce v souvislosti s uvolněnými místy nebo s oblastí IT a nebudou se systematicky účastnit před stanovením této konstelace, ale e, přesto e, účastnit mohou. Já bych to chtěl dnes potvrdit. Pokud je zapotřebí, mohli bychom Eh, eh, tento příslip ještě posílit, pokud se domníváte, že je to nutné. A dále eh, revize toho nařízení 492 z roku 2011, která vychází z vytvoření sítě EURES v roce 2013, bude to článek 46 smlouvy a e, proto za běžného legislativního procesu to znamená, že podstatné změny e, při zprávě Euresu budou e, rozhodovány mezi spolu zákonodárci. Mohu podpořit, že nám to pomůže, aby služby vyhovovaly požadavkům a vybavení Eh, personálem a bude přesně stanoveno, co to zahrnuje a nebude tedy v konfliktu s diskuzí eh, v rámci SCI. Později, až eh, zákonodáci přijmou toto rozhodnutí, bude mít komise dostatek času na implementování rozhodnutí Euresu. Děkuji. Jutta Steinbrück a puis Elisabeth Schröter. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaše informace. A nám zde jde o něco zcela zásadního. Prováděcí rozhodnutí anticipuje rozdělení sítě EURES do ISF a PSCI. A pro nás i nadále, i po vaší odpovědi, není jasné, proč komise nevyčká na výsledky PSCI a ESF trialogu. O to spíše, že ten prováděcí, eh, to prováděcí rozhodnutí vstoupí v platnost teprve až od roku 2014. Vy jste nám právě popsal to, co jsme se mohli dočíst v tom prováděcím nařízení, ale mně tady chybí eh, jakási eh, vyjádření k té problematice hm, takových těch roz, otázek, které jsou na rozhraní, jak jsme to popsali v naší otázce. Já tam eh, v rámci toho prováděcího rozhodnutí a i vidím věci, které se mohou navzájem ovlivňovat. Například v úvodních ustanovení toho rozhodnutí se říká, že přeshraniční opatření jsou eh, financována pomocí ESF. Eh, já tedy nevím, já to ještě nevím, vy to ještě nevíte, protože trialogy, veškerá vyjednávání v rámci trialogu mezi radou a parlamentem ještě nejsou vůbec tak daleko, ještě se to vůbec nevedlo. Vy tam tedy eh, předjímáte něco, co je v politické diskuzi ještě otevřené. A dále tam v tom prováděcím rozhodnutí eh, se jasně zmiňuje to rozdělení na ESF a PSEI a pak se tam anticipují další věci, i když vlastně to celé není ještě dořešené. Ještě k tématu mobility schemes schémata mobility. O tom se hovoří v obou textech a rovněž o těch indikátorech pro evaluaci. Pro mě je velmi jasné, že vy, aniž byste vyčkali na výsledky našich vyjednávání, eh, jak si předjímáte i naši politickou vůli a to je pro mě i nadále něco, co nechápu a jsem si jistá, že tady hovoříme jménem spolu s v PSCI a chci skutečně říci, že jsme s tím velice nespokojeni. Um, Tedy, já si myslím, že komise zde se dostala do určité záležitosti, která je velice problematická ale sama se tam vehnala. A totiž je tady v podstatě od psacího stolu provedla věci, které vůbec nemají nic společného s praxí. Praxe vypadá takto. Po mnoho let, po celá desetiletí, jsme tady měli důležité institucionální poradní místo, které bylo vždy financováno evropsky, a to skrze EURES, protože to bylo to nejlepší řešení. A to jsou ta přehra- přeshraniční partnerství. To je jedna z nejstarších věcí s ohledem na svobodu pohybu. To je prostě pro lidi, kteří žijí v jedné zemi a ve druhé pracují. A pouze na tomto místě se něco takového objevuje. A, a to není všude, to prostě nemáme na ostrově Kypr či na ostrově Malta, ale máme to velice často ve středu Evropy, na mnoha místech. A my jsme měli tu situaci, že jsme ta přeshraniční partnerství měli na základě sociálního dialogu a na základě smlouvy tímto. V těch starých nařízeních o Eurosu sociální partneři na tomto místě sehrávali také jinou roli než v rámci vašeho rozhodnutí. Měli tam ne, totiž roli samostatnou. A e, části toho ERES nařízení prostě to pokrývaly ty poradní orgány v rámci těch přeshraničních partnerství. Vy říkáte, že to tam opět je, ale já když se na to podívám, tak byste to prostě z toho dal pryč. Tam to není. Tam je mohli by. Není tam tedy ta samozřejmost, která byla dosud v textu nařízení. Je to tedy masivní oslabení role sociálních partnerů právě ve funkci, kde měli ústřední význam rostoucí význam pro určitou skupinu lidí, pro ty nejevropštější pracovníky, které známe. To je tedy bod jedna. To druhé je ta věc ESF e a PSCI. To, co říkáte, je pouze polovina pravdy. Není tomu pouze tak, že nevíme. Ne, my tam prostě vůbec v rámci ESF žádný odkaz nemáme na to. Tam je pouze obecná formulace, kde je zmíněno, že členský stát, pokud si přeje, tak by toto udělat mohl jeden členský stát. Ale o přeshraničních partnerství vždy hovoříme současně o dvou či třech členských státech, protože v ESF eh, si může členský stát vybrat, zda tu investici udělá, ale když si to nevybere, tak ji prostě mít nebude ve svém programu ESF. Já pocházím z regionu, kde máme takovýto trojúhelník Polsko, Česká republika a Německo. Když si jedna z těchto zemí tuto prioritu nezvolí, tak přeshraniční partnerství nebudou mít vůbec žádné peníze. Z mého pohledu je tedy naprosto, naprosto hloupé nějaký národní program, který zápisí pouze na národní financování z tohoto programu financovat něco evropského, to není možné. A třetí věc, z nařízení máte jednu věc, kde ti, kteří nyní dostávají ty peníze, musí e, podávat určitý výkon. Tam je Eh, Mám tam dokonce seznam toho, co musí dělat, ale tam vůbec není eh, práce sociálních partnerů či přeshraniční práce, ale jsou tam zase určité věci, které tyto lidé musí dělat, které vlastně vůbec nedělají, protože to prostě není jejich zaměstnání, takže vy vlastně z toho seznamu, eh, v tom seznamu se to nastavili tak, že to vůbec nebude možné financovat z těch přeshraničních partnerství. A další věc, ty služby, které máte v tom seznamu, to jsou služby, které také nespadají pro přeshraniční partnerství pracovníků. Ale pokud je to povinné, tak to potom znamená, že ta přeshraniční partnerství žádné peníze nedostanou. Což tedy v konečném důsledku vede k tomu, že skutečně úspěšná věc, která fungovala dobře po desetiletí, tímto způsobem je naprosto vysáta a omezena. To je to, k čemu vy jste celou věc dovedli na základě vašeho nového legislativního návrhu. Já vás Vyzývám, abyste tyto chyby opravili. My máme zkušenosti, my máme úzké kontakty s přeshraničními partnerstvími, my víme, co potřebují. Nejsou to obrovské částky. Je to důležitý strukturální rámec, je to malá suma, kterou ale oni nutně potřebují a když je necháme takzvaně vyhladovět bez prostředků, tak to bude obrovská chyba do budoucna. Děkuji. Filip Bula. Euh, děkuji. Dámy a pánové, pane komisaři, nebudu opakovat to, co právě řekla moje kolegyně a další předřečnice ale musíme se připojit k tomu, co zde bylo vyjádřeno, zejména k tomu, co řekla naše zpravodajka k projektu PSCI a k lidem, kteří pendlují, když jedou za prací přes hranice. My to v naší zprávě rovněž takto podpoříme. Dále bych eh, řekl něco k těm návrhům na revizi Europortálu. Zde v zásadě vítám návrhy komise, ale lituji, že i když ta věc ještě není dokončena, že tam nejsou žádné informace o profesním vzděláváním a jak vypadá přístup k pracovnímu místu pomocí portálu EURES. Tady by bylo dobré, aby bylo možné přicházet s návrhy, které by se týkaly přístupu k pracovním místům, i když profil pracovníka stoprocentně se jaksi neladí s tím, co se vlastně s tím, tedy s tím profilem, který se hledá. Dále si říkáme, že máme to Evropské koordinační místo a to koordinační místo EURES. Já to přesně nechápu. To jsou věci, které se překrývají. Já nechápu, jaký je mezi tím rozdíl mezi těmi různými místy. A ještě poznámka na závěr. V rámci dialogu, pro mě to byl můj první trialog. Já tady nemám žádné předchozí zkušenosti eh, jako ostatní kolegové, ale já si myslím, že není přijatelné, abych že dochází, že došlo k tomu, že během vyjednávání jsme se dozvěděli, že komise EURES mění a navrhuje eh, náklady a financování, které je jiné než to, co nám bylo předloženo. Během poslední schůze dialogu jsme pak eh, měli další návrhy. Bylo nám řečeno, že EURES bude stát víc, ale ten nejnovější návrh jsme neměli. Takže se připojuji k tomu, co řekla paní Steinruck. Skutečně by bývalo bylo vhodné, kdyby jste nám předložili ten návrh již předem. Když s tím přijdete uprostřed trialogu, tak je to velmi komplikované a velmi nám to stěžuje práci. Paní Lakin. Omlouvám se, ale neslyšela jsem, že jste mě vyzvala ke slovu. Budu velmi stručná, pane komisaři. Prošla jsem si ten právní text a nebudu předstírat, že všechno chápu. Něco z toho chápu, ale myslím si, že je to komplikované a to je možná ten problém, že ta celá věc je tak nejasná. Ale potvrdím to, co řekl kolega. Měli jsme mít diskuzi mnohem dříve. Probíhá trialog, jsme uprostřed trialogu, nemáme podporu rady, nemáme žádné informace, je to jako kdybychom stáli proti zdi, nemohli jsme se pohnout ku předu a právě protože jsme neměli žádné pokyny od komise během trialogu, tak eh, jsme nemohli nějak pokročit. Vy jste řekl, že to nemá žádný vliv na eh, financování nebo řízení Evresu, ale my to nemůžeme vědět, když jsme uprostřed trialogu. Um, já jsem si vyslechla to, co jste řekl, že proběhnou další jednání eh, i v rámci výboru, ale myslím si, že je nutné, abychom našli řešení. A určitě podpořím eh, eh, paní zpravodajku a souhlasím s jejími obavami, stejně jako s ostatními kolegy. Euh, Děkuji. Přeje si ještě něco, něco podotknout pan komisař? Jak již bylo řečeno, má to politické dopady. Toto oznámení toho balíčku pro zaměstnanost. Vy jste říkal, že to celé vstoupí v platnost 1. ledna 2014. Je to ještě důležitá reforma, ale já si nemyslím, že by bylo dobré reformovat sociální fond či fond pro přizpůsobení se globalizaci či program eh, pro nejpotřebnější, respektive nemyslím si, že ta jejich reforma těchto programu by byla méně naléhavá, když se zejména s ohledem na národní zprávu a její kapacitu. Já se tedy proto ptám, proč to, co byste zvolili, bylo z vašeho pohledu naléhavější než ty ostatní věci, které rovněž podléhají spolurozhodování. Eh, samozřejmě máme tady nový posup díky Lisabonu, ale ráda bych nyní přenechala slovo vám, byste mohli zareagovat na komentáře A ještě informace po výměně názoru s panem komisařem budeme mít eh, zasedání za zavřenými dveřmi, abychom se mohli poradit, jak budeme postupovat dál. On dříve pan komisař, prosím. Paní předsedkyně, vážení členové, máme před sebou velmi důležitou diskuzi a celá záležitost je důležitá. Jsou to důležitá poučení nejenom pro mne, ale také pro eh, mé kolegy. Potřebujeme včasné vysvětlení i k našemu návrhu je mi skutečně líto to, k čemu došlo, protože bylo zapotřebí posoudit veškeré aspekty situace, tak některé odpovědi se k vám dostaly bohužel příliš pozdě s velkou prodlevou, což mi je líto. Rád bych to vyjasnil, aby byl jasný kontext diskuze na který jste se odkazovala, paní Steinbrück. Nicméně, myslím si, že e, jsou tady některé důležité aspekty, které je třeba vzít v úvahu. Když hovoříme o Já si myslím, že situace agentury a zaměstnanosti je velice dramatická. Už jsme o tom v tomto fóru hovořili několikrát. A když jsem navštívil některé členské státy, kde mají nejvyšší míru nezaměstnanosti, tak se mne lidé ptali, eh, a plasil se také tisk, zda komise chce, aby eh, mladí lidé emigrovali z těchto zemí, aby odešli. A moje odpověď je, že komise chce, aby tito lidé našli práci. A aby práce našli tam, kde práce je. A kvůli krizi a jejím dopadům, tak mnoho eh, pracovních příležitostí se nachází v zahraničí. Mnoho pracovních příležitostí se nachází pouze v zahraničí a bude existovat pouze v případě, že eh, nastane lepší spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. A eh, je to naléhavá otázka. My jsme přijali příslušný balíček o zaměstnanosti mladých a téměř celý obsah Eh, rozhodnutích, o kterém jsme diskutovali, tak eh, to bylo řešeno v rámci mm, jarního balíčku zaměstnanosti. Já jsem velmi hrdý na eh, to, jak byl tento materiál dobře přijat nejenom v Evropském parlamentu, ale také v širším slova smyslu, v té širší síti všech zainteresovaných stran. Co se týče fungování Euresu, Myslím si, že tady je silný argument pro to, aby eh, došlo k aktivitě, k opatření, přestože to sebou nese přípravy na něco, co nastane až po určité době. Pokud je o vztah mezi vazbu, mezi fungováním Evresem a jeho budoucností a budoucím financováním, myslím si, že se musíme podívat na eh, časové hlediska konzistentně, protože chceme zlepšit fungování stávajícího systému s pomocí stávajících nástrojů, což odráží současnou situaci a prohlubující se krizi. A zároveň hovoříme o budoucím rozpočtu. už řekneme cokoliv o PSCI, tak je to součást víceletého finančního rámce až do roku 2020, 2014 až 2020 a už eh, mnohokrát jsme uvedli a mohu to zopakovat i dnes, že pokud probíhající diskuse o samotném PSCI nám umožní nové závěry nebo nové prvky také pro EURES, tak samozřejmě budeme připraveni to vzít v potaz. Ať už v kontextu revize nařízení, o kterém jsem hovořil úvodem, anebo pokud to bude um, skutečně odůvodněné, tak ještě dříve, s ohledem na naléhavost situace nebo na význam toho, že je zapotřebí, abychom um, se sladili nejenom s Evropským parlamentem, ale také se sociálními partnery. Paní Šrte, pro nás je to naprosto zásadní princip. Víme, jaké jsou naše odpovědnosti, pokud jde o zapojení sociálních partnerů, protože jsou to klíčové subjekty pro každou uh, politiku zaměstnanosti a pro každé rozhodnutí v této politice uh, na úrovni komise. A rád bych zopakoval, že já si rozhodnutí z listopadu vykládám tak, že to nemá žádný negativní dopad na roli eh, sociálních partnerů při zprávě Euresu. Jsou tady určité technické otázky. do kterých nemusí být eh, sociální partneři zapojení. Nicméně myslím si, že tento aspekt vyžaduje další diskuze, musíme se na to ještě dále podívat. Rád poskytnu vysvětlení k těmto aspektům a také k odborné přípravě a roli sociálních partnerů jako takové. Je mi jasné, že přestože mám poskytnu podrobnou odpověď, tak to neznamená ještě konec diskuze. Minimálně protože mm, pokud je o finanční aspekty, tak diskuze musí pokračovat nejenom na úrovni eh, Evropského parlamentu, ale také v radě. Ale jsem připraven na jakékoliv další vysvětlení a mm, rád budu spolupracovat ve všem, v čem bude zapotřebí. Rád odpovím také písemně, pokud to bude nutné je jasné, že eh, jednáme podle Lisabonské smlouvy. Musíme si každý plnit své povinnosti. A ani tento případ není výjimkou. Děkuji. Dobře vím, pane komisaře, že máte velice plný časový harmonogram, takže vám mnohokrát děkuji, že jste si vyhradil čas na to, abyste nám mohl zodpovědět naši otázku. Byla to otázka na jedné straně politická, na druhé straně právní. My si vyměňujeme dopisy již další dobu. První dopis byl z 4. července tohoto roku a e, ty dopisy se spíše týkaly té politické části reformy sítě EURES a ne tolik těch právních aspektů, které zůstávají i nadále otevřené. Děkuji vám mnohokrát za váš příspěvek v této fázi a setkáme se znovu příště, příští rok. Děkuji rovněž kolegům, kteří jsou nyní ochotni za zavřenými dveřmi i nadále diskutovat o této věci, abychom si mohli rozmyslet, jak budeme nadále postupovat. Znamená to tedy, že veškeří pozorovatelé nyní musí opustit náš jednací sál, rovněž návštěvníci a také komise. Zůstat s námi může právní služba, sekretariát a političtí pracovníci a asistenti. návrhy. První je ústní pozměňovací návrh EPP a to máme zde doplnit zajištění všech mladých občanů a e, právních rezidentů. Budeme hlasovat tedy o kompromisu jedna s tímto doplňkem a potom je tu druhý pozměňovací návrh frakce SAD a to až do věku 25 let a tady nejsou žádné námitky, takže hlasujme o pozměněném kompromisu A pro, proti, zdržel se schváleno. A další pozměňovací návrhy tím pádem odpadají. Po odstavci 2 je pozměňovací návrh 18. Paní mi to kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 byl stažen a dva pozměňovací návrh 20 je tím již pokryt. Pozměňovací návrh pana Sarka se pro, proti, zdržel se. Musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 21. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 20 hlasů pro, 13 proti, 4 se zdrželi. Návrh byl schválen, ani se to nemuselo kontrolovat. 22 pro, proti, zdržel se schváleno 23, byl stažen a potom kompromis B. Tři frakcí s pozměňovacím ústním návrhem že žádné námitky proti tomu návrhu, B eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. A eh, po čísle dvě pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 od stejného autora pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. A pozměňovací návrh 27, 28 odpadají, 29, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. K trojce 30, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení A. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. B, návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení B, nový, pozměňovací návrh 6 byl stažen, pozměňovací návrh 7 k C, pro, proti, přijato 8, pro, proti, zdržel se, přijato 9, kdo je pro, proti, kdo je pro, pro, eh, pozměňovací návrh 9, proti, zdržel se, tak to musíme ověřit. Myslíme, že to bylo schváleno. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 17 pro, 12 proti, 5 se zdrželo. Přijato pozměňovací návrh 10 s ústním návrhem zelených. Nejsou žádné námitky, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. D, pozměňovací návrh 11 s ústní změnou, nejsou žádné změny, hlasujeme o 11 pro, proti, zdržel se schváleno a nyní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se. A nyní elektronické hlasování o celém textu. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 34 pro, jeden hlas pro, 36 pro, jeden eh, <clears throat> proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám. A nyní se vrátíme k našemu pořadu jednání k bodu 4. A místo paní McIntyre bude vystupovat jiný kolega. 46 pozměňovacích eh, návrhů se bude projednávat je to vlastně stanovisko ke zprávě jednotného trhu výboru IMCO. Prosím, máte slovo. Ladies and gentlemen, let me to speak on behalf of my... Dámy a pánové, já zastoupím paní McIntyre, protože dnes nemohla přijít. Takže nejdříve jménem paní zpravodajky bych rád poděkoval všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Po prvním čtení těchto návrhů může paní zpravodajka podpořit většinu z nich. Nicméně některé pozměňovací návrhy podpořit nemůže. Některé pozměňovací návrhy přišly určitě s novými nápady a přispějí eh, k tomu, že toto stanovisko bude ještě lepší. Paní zpravodajka doufá, že se nám podaří pokračovat eh, v duchu spolupráce a že dosáhneme dobrého stanoviska s konkrétními jasnými návrhy pro výbor LEAD. Paní zpravodajka navrhne celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů a obrátí se také na některé kolegy právě v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které nezahrne do kompromisu ale eh, u kterých by si přála nějaké vysvětlení a případně se mohou navrhnout ústní pozměňovací návrhy. Eh, má pocit, že je důležité, abychom neuplatňovali eh, příslušný výbor IMCO, ale abychom se drželi skutečně kompetencí našeho výboru s ohledem na jednotný trh. Jaké jsou hlavní připomínky? Jednotný trh je už dlouho považován za eh, klíčový faktor při dosahování cílů strategie Evropa 2020, tedy podpořit udržitelný růst v rámci EU. Ve sdělení komise se uvádí, že abychom mohli dosáhnout cílů strategie 2020, tak je nutné řádně implementovat evropskou legislativu. A nadále komise uvádí, že Mm, ta část směrnic, které zatím nebyly ještě včas transponovány, to znamená nedostatky při transpozici, tak jejich počet se snížil. Stejně to platí také pro eh, prodlevu a pro dobu trvání ehm, řízení v případě porušení povinností. Ale i v případě, že, jsou, ehm, že ta transpozice je v pořádku, tak v praxi to ne vždy funguje. Stanovisko se snaží řešit oblasti v rámci jednotného trhu, kde je možné dosáhnout zlepšení, tak abychom zajistili budoucí růst, tvorbu pracovních míst a inovace. Zabývali jsme se eh, snížením eh, administrativní zátěže, zejména pro podniky a hlavně malé a střední a mikropodniky. Dále eh, rozvoj jednotné přepážky, zlepšení jednotného trhu, zlepšení vnitřního trhu a informačních systémů, zejména s ohledem na uznávání profesních kvalifikací. Význam um, řádného posouzení, tak abychom uh, podpořili uh, agendu inteligentního řízení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Sarkas. Děkuji, paní předsedající. Eh, jménem kolegy, který tady nemůže být přítomen, tak eh, děkujeme paní McIntyrové za práci, kterou odvedla. A jelikož máme čas, tak bych rád poukázal dva prvky, které jsou, nebo by mohly být rozhodující pro postoj frakce. Eh, chtěl bych to vysvětlit na konkrétním příkladu a pak také obecně. Tak, aby bylo možné náš postoj zprostředkovat a zohlednit. O co nám jde? Je to v podstatě, jsou to pozměňovací návrhy 31, 32 a 33, kde se odkazujeme na prvek, který je podle nás rozhodující, a to je eh, lepší um, um, legislativa správní věci. co to znamená. Někdy hovoříme o tom, že je třeba překonat administrativní překážky, ale že tedy máme například eh, legislativu pro ochranu na pracovním trhu a to by bylo, ta by byla tímto narušena. A proto ten druhý odstavec je třeba očistit o ty slabiny, zejména týkající se sociálních otázek a eh, zaměstnanosti protože už zaznělo, že musíme respektovat samozřejmě eh, naše pravomoci, protože to neznamená, že sociální otázky nebo zaměstnanost jsou nepřiměřené. Jinak řečeno, je zapotřebí to jinak naformulovat. Pro socialisty je to skutečně nepřijatelné, tak jak to je naformulované a nelze neustále pokazat na to, že existují administrativní přepáž, překážky, které eh, jsou zapříčněny sociálními předpisy. To je pro nás nepřijatelné a proto v tom posledním odstavci nám, se nám to znění nelíbí. Tam je nějaké to pravidlo one in, one out. Já vlastně nechápu, co to vůbec má znamenat. Znamená to, že předtím jsme měli nějaké pravidlo nebo nějakou normu, tak kvůli, takže má dojít ke změně. Jednoduše nechápu, o co tady jde. Není to přece tak, že každé nové pravidlo má vést tomu, že bude, že bude nahrazovat nějaké jiné pravidlo nebo nějaký jiný předpis. Nemůže to být jedna ku jedné. A tento odstavec je pro nás velmi problematický. Dále pozměňovací návrh 7. Když to zanalizujeme, tak bychom tak můžete pochopit lépe naše, náš postoj. Co se tam říká? Vnitřní trh je důležitý. Hraje rozhodující roli pro budoucnost EU a také pro strategii Evropy 2020. Ale není to jediná role. A není naším úmyslem, aby Ehm, sociální politika nahradila vnitřní trh. Je to přesně naopak. Vnitřní trh má sloužit lepší sociální politice, lepší zaměstnanosti, větší zaměstnanosti. Takže je to vnitřní trh, který by měl sloužit občanům a nemělo by to být tak, že občané budou sloužit vnitřnímu trhu. Paní předsedající, někdo další se hlásí o slovo? Pan Kosa? Nagyon rövid leszek, és nem akarom rub. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu hovořit stručně. Jsem s tínovým zpravodajem za EPP a velice děkuji za tuto prezentaci. Vycházím z toho, že kompromisy jsou nutné, protože ty pozměňovací návrhy, předkládají zcela odlišná stanoviska názory. Rád bych skonstatoval jedno. Musíme opravdu říci, že dosavadní řešení nebyla stoprocentně úspěšná. To tedy znamená, abychom eh, dokončili jednotný trh, je zapotřebí hledat nové cesty, nové předpisy, ale ty přístupy, které volí jednotlivé zúčastněné strany, jsou kontraproduktivní. Je proto velice těžké se domluvit na kompromisech vzhledem k státním monopolům nebo rozhodnutím Evropské komise. Ve všech těchto otázkách bude eh, nutné, aby všechny politické skupiny dělaly ústupky. A závěrem bych se chtěl dotknout svých pozměňovacích návrhů. Musíme se vyslovit proto, abychom učinili další opatření ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Těším se na další konzultace a doufám, že se nám podaří s úspěchem svou činnost dokončit. Děkuji vám, paní Jereš. Děkuji. Já bych chtěla nejprve velice poděkovat navrhovatelce za její zprávu. Myslím, že je to velice dobrá základna. My, jakožto liberálové, jsme také předložili několik pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že je to opravdu centrální otázka a vzhledem k hlasování, které jsme eh, právě měli, je jasné, že potřebujeme pracovní příležitosti a ty mohou vytvářet právě malé a střední podniky proto je třeba optimalizovat možnosti a to znamená, že chceme konsekventně eh, plnit to, co již bylo stanoveno, abychom dosáhli jednotného trhu. A otázka, kdo je tady pro koho. Jenom podniky mohou vytvářet eh, pracovní příležitosti a eh, tak to je třeba vystupovat. Já se těším na spolupráci s navrhovatelkou a doufám, že vytvoříme zprávu do budoucna, která zohlední eh, také diskuze minulého týdne o růstu v Evropě. Děkuji. Pan Cabnoch, chcete ještě vystoupit? Já bych chtěl pouze poděkovat za diskuzi a my budeme samozřejmě pokračovat ve spolupráci s vámi. Dobře. Jistě se objeví ještě několik kompromisů. Hlasovat budeme 14. ledna. A 23. a 24. ledna se koná schůze výboru IMCO. My jsme řekli, že musíme předsunout eh, bod 9, dopady hospodářské eh, krize na rovnost pohlaví a na práva žen. Je to zpráva z vlastního podnětu a eh, kolegyně Gabriele Cime nahradí kolegyně a pan Hendl má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové. Chtěl bych omluvit Gáby Cimr, ona zde dnes bohužel nemůže být přítomna, ale uh, Eh, dala mi za úkol, abych já zde přednesl její postoj její úvod do tohoto tématu. Chci připomenout, že v březnu tohoto roku náš výbor MP vypracoval stanovisko od Gáby Cimru, která se týkala eh, uplatňování zásady stejná odměna za stejnou rovnocenou práci mužů a žen. Toto stanovisko bylo naším výborem přijato. Tam se například lituje, že komise dosud nezareagovala přeměřeným způsobem na usnesení Evropského parlamentu z roku 2008 a 2010. A eh, že zatím vůbec nepřistoupila k žádné právní iniciativě. Znevýhodňování žen a E, boj za rovnoprávnost mužů a žen e, v sociální a zaměstnanské politice. E, to je téma, kterému se právem znovu znovu věnujeme. Co se týče návrhu, který máme k dispozici, tak ten se soustředí zejména na současnou krizu. Touto krizí trpí samozřejmě všichni lidé, ale v různých dobách různě silně různé skupiny. Ještě před dvě a půl lety se týkala hospodářská krize zejména odvětví, ve kterých pracovali zejména muži. V 27 byla míra nezaměstnanosti u mužů 1,7 a u žen 8,9 respektive u mužů, promiňte, 9,1%. Potom tedy se mm, došlo k opatřením, která zareagovala na krizi a tam došlo k tomu, že se ta tendence obrátila. Nyní jsou to zejména ženy, které trpí velmi silně následky krize. 2011 jsme měli mínu nezaměstnanosti eh, v 27 u mužů 9,6, u mužů 9,8. Od roku 2008 míra zaměstnanosti žen, žen se neustále snižuje a to nyní jsme na čísle 61,1 eh, Úsporná opatření ve veřejném sektoru jakožto reakce na krizi Evropě postihují zejména ženy, protože asi 70 zaměstnanců ve veřejném sektoru jsou ze ženy. V některých zemích jako Španělsku, Portugalsku a Řecku škrty a úspory se týkají zejména sociální a zdravotnické oblasti a oblasti vzdělávání. V těchto všech oblastech jsou nadprůměrně zastoupeny ženy. A právě protože právě veřejný sektor v mnoha zemích Evropy je postižen nejvíce, nejvíce ale veřejný sektor je právě ten, kdo se snaží procesovat eh, opatření ve smyslu rovnoprávnosti, tak samozřejmě se tady ta tendence velice zbrzdila. Zejména velký problém je ohrožení chudobou eh, pracovníků, kteří pracují. Takže to bylo několik příkladů. Eh, dále chci říci, že zde máme ještě problém jako velice nízkých mest. Krize nám jasně ukazuje, že pracovní místo samo o sobě nej, není zárukou proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Zemi v prům, ženy v průměru vydělávají asi 18 méně než muži, což je nerovnost, ve které již upozornila Gáby Zimmer ve stanovisku o gender pay gap. E, v rámci tohoto návrhu je pro ně důležité, abychom se soustředili zejména na obzvláště ohrožené skupiny, jako například ženy s postižením. Osoby s postižením jsou totiž e, nadprůměrně postiženi chudobou. Ženy s postižením jsou vystaveny více četnému k diskriminování. Jsou diskriminovány jako ženy a zároveň jsou stigmatizovány ve společnosti pomocí svého postižení. Jak dobře víte, stanovisko má omezený počet znaků, takže jsme tam nemohli zahrnout veškerá doporučení a veškeré podněty. Kávici mě poprosila, abych um, zdůraznil zejména nutnost změny rozpočtu pro genderové otázky, abychom tady ještě jednou prověřili výdaje a příjmy, abychom přerozdělovali tak, abychom podpořili rovnoprávnost mužů a žen. Zároveň zde musíme mít kulturu sdílené odpovědnosti jak v oblasti soukromé, tak v oblasti pracovního života, abychom tradičně Eh, překonali ty tradiční rada, které jsou zavedeny. K tomu potřebujeme opatření, které umožní lepší sladění profesního rodinného života. Zde by mohly pomoci opatření, která posílí muže ve svém právu pečovat o děti či pečovat o rodinné příslušníky. Potřebujeme lepší statistiky pro plnohodnotné ohodnocení dopadu krize a úsporných opatření na situaci v oblasti zaměstnanosti žen musíme například zohlednit i neplacenou práci, výzkumy a analýzy, které se týkají fenoménu feminizace chudoby, musíme i provádět i nadále a potřebujeme přijmout opatření s cílem tuto situaci překonat. Členské státy musí vytvořit právně závazná pravidla, aby bychom uplatňovali zásadu stejnou odměnu za rovnou či rovnocenou práci, a to efektivně. Další opatření proti nerovnosti v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání proti fragmentizaci a segmentizaci rámci pracovního trhu pro transparentnost platu a pro všeobecný svobodný přístup k transferům a službám. V oblasti politiky zaměstnanosti se již udělalo mnohé. Navzdory tomu jsme velice vzdáleni skutečné rovnoprávnosti mezi muži a ženami v oblasti pracovní a profesní. Krize zde nesmí být brzdou v našich snahách situaci vylepšit. To byly poznámky Gáby Cimerové k její zprávě a my veškeré vaše podněty předáme dál a já vás prosím o pochopení a doufám, že to nebudete chápat jako nezdvořilost, když jsem tady Eh, když tady budu muset opustit nyní, když probíhá rozprava sál, protože bohužel jsem nucen časových důvodů, eh, ale veškeré podněty, které tady zazní, my předáme naší kolegyni Gábi Cimer. Děkuji. Děkuji a já budu muset omezit vystoupení na dvě minuty na každého řečníka, takže se předem řečníkům omlouvám. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Na tomto tématu se, myslím, shodneme. Ženy musí dostat stejnou odměnu za stejnou práci, stejnou odměnu jako muži. Pokud na začátku krize byly ženy postiženy méně, ale uvědomme si, že vykonávají zejména práci nízké kvality, ale nyní došlo tedy k tomu, že se situace obrátila a ženy jsou postiženy více a nezapomíme na to, že existuje chudoba dětí, nebo ženy, které jsou bez práce, či které mají špatně placenou práci, jsou v situaci, která potom dopadá na celou zaninu, rodinu, zejména na ženy. E, ta hlavní zpráva příslušného výboru hovoří o veškerých tématech, která se týkají žen a zaměstnanosti. A proto si myslím, že paní navrhovatelka stanoviska bude mít v podstatě problém v tom k tomu něco dodat, protože ta hlavní zpráva již obsahuje téměř vše. My to rozhodně podporujeme a budeme se snažit s paní Cimerem dobře spolupracovat. Děkuji, nyní paní Krišty. Cum prea bine știți, sunt raportor din umbră al Comisiei pentru... Děkuji. <clears throat> Děkuji za slovo. Já jsem stínovou zpravodajkou, jak eh, víte. Já eh, nebudu toho moc doplňovat, ale už eh, jsem připravila několik pozměňovacích návrhů. Pokud jde o chudobě a chudobě žen, tak o tom už hovoříme už několik let a bohužel nedošlo k nějakému velkému pokroku. Jsou tady jevy, které jsme možná identifikovali jakožto výbor. A jde například o integrace, o integrace gender mainstreamingu do všech politik. Dále dobrá rovnováha mezi eh, flexikuritou a mm, také makroekonomické politiky, politiky na trhu práce, aktivní politiky trhu práce, ekologická eh, ekonomika, což může hrát také důležitou roli pro tvorbu pracovních míst pro ženy. Dále rozpočtové mechanismy, které budou brát v potaz gender mainstreaming. A kromě toho zapojení žen na všech úrovních rozhodování, včetně rozhodování o eh, trhu práce. Eh, dnes tady zaznělo také ještě několik dalších opatření, a že dochází ke změnám v rodinách pracujících žen. Já vám řeknu, jak to vypadá například v Rumunsku. Ehm, nezaměstnanost žen je nižší než nezaměstnanost mužů, ale je to dáno tím, že mnoho žen odešlo z Rumunska a našlo si pracovní místo někde jinde v Evropě. A děti nechali e, v Rumunsku. Tam se o ně starají příbuzní nebo nějaká instituce. Takže přestože to vypadá, že ženy jsou krizí zasaženy možná méně, tak to má jiné dopady, které eh, dopadají například na jejich děti. Dále jsou tady důležitá opatření, která je také třeba monitorovat. Týkají se nezaměstnanosti. A do takého změny těch vazeb a vztahů mezi e, situací mužů a žen na trhu práce. Nezaměstnanost roste, ale u některých, pracov, u některých pracovních míst, jako jsou například služby, kde dominují ženy, tak tam v současnosti nezaměstnanost není tak vysoká. A to je třeba brát v potaz, když hodnotíme čísla. Děkuji. Merci, Madame Ovir, et puis Madame Bastos qui Madame morin Madame Ovir. Thank you, Madame President paní Movíre. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Cimerové za práci, kterou doposud vykonala. Já s jejím stanoviskem v podstatě souhlasím, co se týče rovnosti mezi pohlavími, ale nedomnívám se, že by vše mělo být regulováno státem. Domnívám se, že je třeba se zabývat důkladně tímto stanoviskem. To si nevyžádá jenom jednu minutu. My jsme ve výboru pro práva žen o tom důkladně diskutovali. Děkuji. Režine Pastuš. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, tady hovořím jménem kolegyně Elizabeth Mona Chartier. A chtěla bych tady ohodnotit eh, zprávu kolegyně Cimerové, paní zpravodajka Moral Šandie, která je zpravodajkou za tuto zprávu v příslušném výboru FAM. V zásadě se choduje s tím, co navrhla paní navrhovatelka stanoviska. Eh, například sdílíme tu referenci, ten odkaz na tu iniciativu platformy proti chudobě a sociálnímu čení na ten odchaz, že je tady nespravedlnost, že tady není dostatečný přístup žen ke kvalitním pracovním místům a k pracovním místům, které jsou důstojně ohodnoceny. Dále také to, že se tam zmiňuje ta okolnost, že členské státy by měly posílit finance pro vzdělávání a pro programy profesionální kvalifikace a také to upozornění, eh, že ty úspory ve veřejných financích můžou zhoršit riziko pro ženy, eh, upadnout do chudoby chudoby. Paní zpravodajka Moran Chartier ve své zprávě, kterou jsem mohla představit v rámci na, komis, na výboru pro ženy, říká, že finanční hospodářská krize, kterou prožíváme, a která je ta nejhorší od 30. let minulého slovení, století, že tato krize zhoršila rozdíly mezi muži a ženami a že ten boj proti nerovnosti, který jsme odvedli do této doby, by tímto mohl utrpět. A samozřejmě mladí lidé, kteří jsou eh, také velice zasaženi nezaměstnaností, ale opravdu jsou to ženy, které, na které nejvíce dopadá nezaměstnanost, zejména dlouhodobá. Je tedy důležité, aby si oficiální, eh, aby si oficiální musta jak si uvědomili, že tento fenomen existuje, protože pokud ženy odchází z pracovního trhu, tak velice často potom odvádí práce, která není odměňována a mizí z těch oficiálních statistik. A na závěr ještě jedno upozornění eh, paní kolegyně Moran Šartie, to se týká otázky nárůstu domácího násilí v důsledku krize, kterou prožíváme. Děkuji. Eh, chtěla jsem říct předsedkyně, že paní že zde jistě, jistě někdo je, kdo tady zpráví paní Cimero naší rozpravě. A budou to jistě pracovníci politické skupiny GUE, kteří jí předají veškeré podněty. A v zásadě to není až tak důležité, neboť všichni, kteří dnes vystoupili, E, budou muset formulovat své názory do pozněvacích návrhů, které je třeba předložit do 8.2. ve 12.00. Pozněvací návrhy se smí předkládat pouze v angličtině, prosím, nezapomeňte na to. 14.2. tedy se budeme věnovat pozměňovacím návrhům, kompromisům 23.2. promiňte 23.1. A hlasovat budeme až v únoru, a to bude 18. a 19. Máme spoždění a proto chci říci, že body na pořadu jednání 11 a 5, tyto informační projednáme písemně. Dostanete písemný zápis jednak o tom, jak vypadají vyjednávání o Evropském sociálním fondu a také o Eh, delegaci našeho výboru v Ženevě. To byla ta návštěva 12. listopadu tohoto roku. Tím jsme dospěli k bodu 7 na pořadu jednání a zde předávám slovo Stevenu Hughesovi, je zpravodajem zprávy z vlastního podnětu a je to ohrožení zdraví při práci v souvislosti s asbestem s výhledy na odstranění veškerého používaného asbestu. Máme 120 pozměňovacích návrhů. Prosím, máte slovo. Děkuji. A <clears throat> já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a podporu a myslím to vážně. Jsem velice vděčný stínovým zpravodajům za tu těžkou práci a rád zapracuji jejich návrhy a pozměňovací eh, návrhy z těch dvou zkůzek k tomuto tématu se stínovými zpravodaji. Několik obecných připomínek na začátek. Eh, je to eh, legislativní legislativní text a myslím, že je to velké úsilí ubírat se jedním směrem a to vede k tomu, aby se komise zabývala tímto důležitým tématem. Jak jste řekla, bylo předloženo 120 pozňovacích návrhů. Většinu z nich mohu podpořit. A se třemi mám zvláštní problémy. Paní Sa a paní McIntyre navrhují celou řadu eh, vypuštění z textu. Zdá se, že se jim mně se nelíbí tyto pozměňovací návrhy a budu asi proti. A potom mám ještě problémy s pozměňovacím návrhem, který předložil Roger Helmer, který se snaží ve většině pozměňovacích návrhů snížit riziko eh, toho asbestu a snížit riziko expozice, které ale je velice nebezpečné a které způsobuje celou řadu úmrtí na mezitelium v eh, zemích Evropské unie. ještě další předložili pozměňovací návrhy a e, myslím, že jsme se obecně dohodli, že azbest e, představuje značné ohrožení, že je třeba rozvíjet e, postupy zjišťování diagnózy a to v různých členských státech a materiály, které obsahují asbest, se musí likvidovat. Asi 15 těchto pozměňovacích návrhů společně podepsal George Beck, já, Molen, Moren je a, a další. Takže jsme se e, dopracovali k schodě. A kromě toho jsem předložil nebo spíše připravil 15 kompromisních pozměňovacích návrhů, které zohledňují velkou většinu těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Dosáhli jsme eh, široké schody nad těmi eh, kompromisy mezi eh, zástupci čtyř politických skupin a také jsme obdrželi e-mail od Fela a chtěl bych mu poděkovat za jeho tvrdou práci a podporu eh, v souvislosti s tímto textem. A jsou tu určité potenciální změny, které provedu v pěti kompromisech a já bych uvítal zpětnou vazbu stínových zpravodajů eh, k tomu návrhu, který předložil Phil pokud eh, je nedostanu eh, během dnešního dne, tak alespoň během eh, Vánoc potřebujeme v tomto ohledu opravdu podporu. A děkuji všem ostatním autorům, kteří předložili velký počet pozměňovacích návrhů a téměř všechny pozměňovací návrhy zapracuji a Myslím, že se nám podařilo dosáhnout značné schody a že se nám podaří eh, dokončit eh, úspěšně práci na tomto textu. Děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji Steven Huxovi za eh, zprávu z vlastní iniciativy, která je ambiciozní. Eh, já oplatím jeho komplimenty, pokud jde o spolupráci, protože jsme byli od úplného začátku pravidelně informováni. Setkali jsme se dvakrát a velice otevřeně jsme diskutovali a v zájmu zprávy, takže si myslím, že to nakonec vedlo k dobrým výsledkům. Od minulého týdne máme k dispozici také stanovisko výboru Envy. Myslím si, že to vidíme podobně. Jsme na stejné vlně. Rád bych se vyjádřil k několika důležitým bodům. Chci zdůraznit, jednak jde o screening a o registraci asbestu. Našli jsme poměrně dobré kompromisy. EPP podporuje také návrh Stevena Hughese stanovit datum dokdy ve veřejných eh, budovách je třeba odstranit azbest. Jako příklad můžeme uvést Polsko. A podporujeme také doporučení pro zřízení eh, veřejného rejstříku eh, pro, pro azbest. Je to v odstavu, odstavci 6, odstavec 12 o, zvláštních programech, jejich vypracování. Tady zapotřebí ještě některé body vyjasnit, ale myslím si, že se nám podaří dosáhnout schody, protože se podstatě jedná pouze o eh, odchylky ve výkladu eh, textů, které možná jsou dané i překladem. Další důležité téma je eh, zajištění kvalifikací, školení, odstavec 9 a 10 a budoucí minimální požadavky na kvalifikace v souvislosti asbestu a Dále minimální požadavky na pracovníky, kteří eh, jsou vystaveni práci s asbestem. Já si myslím, že předpoklady pro zprávu jsou dobré. Eh, budou probíhat další jednání. Myslím, že máme dobrý předpoklad, že nejdojde ke zředění zprávy. Ta zpráva je ambiciozní, ambiciozní a tak by to také u zprávy z vlastní iniciativy mělo být. Eh, určitě nalezneme širokou podporu. Pokud jde o to zpětné hlášení, tak tím se budeme zabývat ještě se skontaktujeme buď hned po svátcích nebo ještě před svátkami. V každém případě jsem přesvědčen o tom, že tato zpráva bude dobrá. Děkuji. Karima Deli a pan Clark. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poblahopřát našemu zpravodaji při všech schůzích, které jsme měli společně, při veškerých setkání, nás podpořil. My jako zelení souhlasíme se veškerými kompromisními návrhy, které byly předloženy. A musím přiznat, když jsem ještě neměla možnost se podívat podrobně na návrhy, které byly předloženy našimi kolegy. Ale mám otázku na pana zpravodaje. Přál byste si zrušit, vyškrtnout jeden pozměňovací návrh, ale já se ptám, proč? Vždyť by to byla škoda, pokud by tento vypadl. Je to odstavec 17. Návrh o k odstavci 17. Děkuji, paní předsedkyně. Tady je velký problém, když hovoříme o asbestu, protože se vyskytuje ve třech různých eh, formách, jako celá řada látek. Je modrý a hnědý asbest, který eh, obsahuje železo a částice mohou být nebezpečné eh, pokud dojde k jejich průniku a mohou mít smrtelné účinky, zatímco eh, bílý azbest je eh, magnézium křemíku a je neškodný. Částice, které se dostanou do plic, eh, degradují za několik týdnů. Takže není škodlivé polknutí takovýchto částic. A co se týče zprávy z roku 1997, kdy profesor Petr eh, provedl statistické srovnání a ukázal, že 90 procent eh, využití se týká bílého asbestu. A eh, to úplně není pravda, protože to byl názor britské britského tajemníka ohledně toxikologie a s tím, že asbestový cement eh, nepředstavuje žádná rizika, ale z roku 2006 bylo prokázáno, že riziko používání modrého a zeleného asbestu je velmi eh, vysoké, zatímco u bílého asbestu to není signifikantní. A eh, byly různé kampaně používat stále méně asbestu a sekretariát vedla eh, dáma, která je sestrou vedoucího partnera jedné právnické firmy se sídlem v Kalifornii eh, a tam eh, z správních sporů týkajících se asbestu vydělávají miliony dolarů není žádný problém s používáním bílého azbestu. Kryzolit stejně jako eh, forma eh, magnesia křemíku je neškodná. Problémy způsobuje jenom modrý a hnědý asbest. A pokud to uzákoníme, tedy eliminace využívání azbestu v nejrůznějších podobách, tak to bude mít obrovské dopady. E, bude se to týkat právníků, zdravotnických pracovníků, stavebníků a podobně. Na druhé straně ty náklady na likvidaci veškerého asbestu e, bude sahat e, do výše nes, do vesmírné výše. A e, také se to dotkne zemědělců, protože v zemědělství je celá řada budov, které obsahují asbest. Mohlo by to vést k jejich úpadku. A jistě tedy narazíte na lobby zemědělců. Můžete prosím dospět ke konci svého příspěvku takže to bude znamenat další náklady, protože likvidace eh, asbestu znamená eh, různé postupy a tento asbest musí být také něčím nahražen. Tato zpráva, paní předsedkyně, nemůže v této současné eh, podobě projít. Filip Benjon. Yes, I, would like to thank the rapporteur as well. Děkuji, já bych také rád poděkoval za a velmi pozitivní dialog, který jsme měli. A řešili jsme celou řadu otázek. Nyní jsem přesvědčen, že pouze veřejné budovy spadají do působnosti toho, co navrhujeme. Je to dáno hlavně tím, že jsme provedli pozměňovací návrh, kde vy, vylučujeme z toho zemědělské podniky, zemědělské budovy, pardon na začátku tam zemědělské budovy byly, ale to bylo ještě před předložením pozměňovacích návrhů. Myslím si, že kompromis to bude řešit tuto konkrétní otázku. Možná, že musíme si věci ještě podrobně přečíst, než sfinalizujeme eh, hlasovací list, abychom se ujistili, že je vše v pořádku. Pan Hughes odkázal také na změny, na ty kompromisy, Některé z nich eh, byly okrajové, například eh, v jednom se týká pouze použití špatné terminologie. To bylo písmeno I, například káčko. tady také to není příliš eh, kontroverzní, protože tato část článku 14 předchozí směrnice tento článek se zabývá předchozí směrnicí. A my v podstatě chceme říct, o čem předchozí směrnice byla. Jde tedy o vyjasnění. Dále kompromis L. Tady došlo k několika změnám, které navrhujeme. Chtěli jsme vypustit vedoucí pracovníky, manažery protože jsou eh, pokryti eh, profesemi ve stavebnictví a kromě toho to v tom původním kompromisu slovo management bylo zavádějící, protože my jsme hovořili o eh, managementu asbestu a nikoliv o manažerech, kteří nějakým způsobem přijdou do styku s asbestu, takže to bylo zavádějící a tady jsme skoregovali původní pozměňovací návrh. Kromě toho bychom, pokud je o školení tam rádi doplnili as appropriate, to znamená, protože není zapotřebí mít pravidelnou odbornou přípravu. Záleží na okolnostech. A nejsme přesvědčeni o té konkrétní směrnici, že to vyžaduje. Kompromis L a M, ten ponechám na panu zpravodajovi, aby se k tomu vyjádřil. My tady navrhujeme slovo should, protože si myslíme, že některé členské státy, nebo že tady je určitý stupeň eh, pravomocí, které spadají do členských států, do pravomocí členských států. Gčko. Tady se hovoří o datu. Momentálně s tím datem nemůžeme souhlasit, protože nemáme vůbec Eh, žádnou představu o tom, kolik to bude stát. V mnoha členských státech zjistíme, že se to jedná o obrovského množství budov, škol, nemocnic a dalších veřejných budov, které byly během 60 a 70 let postaveno, postaveny. A nemáme vůbec žádnou představu o tom, co tady navrhujeme. Pokud tady navrhujeme nějaké absolutní datum, do kterého to je nutné odstranit, proto navrhujeme posouzení dopadu a analýzu nákladů a e, výnosů. Protože ani nemůžeme tu informaci získat rychle, protože pokud chceme vidět, jaký počet budov to bude, jaké budou náklady, tak e, většinou to bude asi čekat dva, trvat dva roky, než to členský stát zjistí. To znamená, předtím, než k něčemu e, se zavážeme, tak bychom měli vidět, o co jde. A proto ten konkrétní datum je pro nás důležitým bodem. Dále, pragmatická strategie pro odstranění azbestu, to znamená plánování a tak dále. Odstranění, protože mnoho z těch budov eh, nemá zase nekonečnou dobu životnosti, to znamená skončí jejich životnost. A my bychom možná preferovali a bezpečné odstranění, bezpečné likvidaci ke konci životnosti té budovy, protože Eh, většinou ten asbest nespůsobuje žádné riziko, dokud nedojde k nějakému narušení. On je většinou nějak eh, chráněn nebo bezpečně umístěn. Pokud je o bílý asbest, tak eh, paní předsedající přerušuje a žádá o ukončení příspěvku. Řečník, ehm, my jsme dostávali dostávali naprosto rozporuplné informace, pokud je o bílý asbest. Někteří věci říkají, že jednu věc a jiní říkají něco opačného. To znamená, musíme se obrátit na komise, aby to vyjasnila, nebo aby provedla nějakou práci, která povede k výsledkům a odpovědím, která pro nás bude uvěřitelná, důvěryhodná, protože zatím ty pokyny, rady jsou rozporuplné. Paní předsedající. Dobře, takže končíme. Prosím, Pane zpravodaji, buďte struční, protože máme spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich připomínky. Já se zaměřím jenom na ty důležité otázky. Já se domnívám, co si myslí tedy komise o krysotilu, zda je nebezpečný či ne. Všechny ty tři formy asbestu se domnívám, Eh, byly zakázány v Evropské unii. To znamená, že legislativa, která se číká, týká bezpečnosti zdraví při práci, se týká všech třech forem. Eh, jsou tu eh, detaily studií, které se zabývá i asbestem, Například jedna eh, studie z Itálie, která informuje o 27 případech úmrtí a týká se to i bílých eh, límečků, které byly málo eh, vystaveni asbestu, takže je to tedy nesmírně nebezpečné. Bereme na vědomí výsledky před deseti lety a to, že asbest eh, představuje velké nebezpečí a potom ještě další body, eh, protože stínoví zpravodajové se mnou eh, ve velké míře souhlasí. Nechceme otevírat tuto legislativu a no, pokud to bude třeba, tak se do toho zahloubáme. Já nemám žádný problém eh, s úsilím dosáhnout dohody s stínovými zpravodaji. Navrhuji, abychom se znovu sešli. Jakýkoliv návrh, který komise předloží k této iniciativě, bude samozřejmě eh, předmětem posouzení dopadů a posouzení eh, přínosů a nákladů a to by opravdu nastalo. A já jsem již řekl, že potřebují tu zpětnou vazbu ze strany stínových zpravodajů. To je zatím vše, paní předsedkyně, protože vím, že nemáme dostatek času. Děkuji. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme tedy eh, projednali pozměňovací návrhy. Stanovisko se bude eh, projednávat na eh, výboru 24. ledna a v únoru se potom bude hlasovat na plenárním zasedání a je možné, že nám mezi tím předloží komisi ještě další informace, které můžeme prostudovat k tématu použití asbestu. A nyní bych chtěla přejít k bodu 8 a hned předávám slovo Veronice Lope Fontaně. Obdrželi jsme 256 pozměňovacích návrhů k tématu evropského semestru. Je to tedy zpráva o analýze růstu. Buďte prosím stručná. Děkuji. Samozřejmě eh, musíme všechny podněty přeskoumat. To také učiním během vánočních svátků. Je důležité usilovat o dohodu a já se pokusím za pomoci všech, zapracovat co nejvíce pozměňovacích návrhů a vytvořit kompromis. Bylo již řečeno, že naše pravomoci nejsou úplně jasné, ale máme určité pravomoce, které si přejeme, ale naše pravomoce by měly být posíleny. To bude předmětem našeho úsilí a přejeme si také určitou flexibilitu. To znamená, že všechny vše chceme postupovat tak, aby všechny frakce mohly tuto zprávu podpořit a s tou se vydáme na další cestu. Jistě zpráva je poněkud dlouhá, chtěli jsme v ní vyjádřit co nejvíce, ale už bychom ji nechtěli rozšiřovat cestou pozměňovacích návrhů a kompromisů se pokusíme uplatnit to nejdůležitější a další části vypustit, aby ta zpráva nebyla příliš dlouhá. A text zprávy také musí být koherentní. Ráda bych ještě dodala, že budeme dále sledovat obecné zaměření politiky, aniž bychom se zabývali detaily. Byly předloženy některé návrhy, které jsou velice rozsáhlé, že by mohly být předmětem samostatné eh, zprávy o, z vlastního podnětu, například záruka pro mladé lidi. Jistě to je všechno velice důležité, ale je třeba tu zprávu zkrátit, aby nebyla příliš dlouhá. Snad bychom se měli zabývat obecným zaměřením politiky, ale o tom budeme ještě jednat při schůzce stínových zpravodajů. K těm kompromisům bych chtěla říci, že byly předloženy některé pozměňovací návrhy, které se pokusíme zapracovat. Chceme důležité eh, zdůraznit větší zapojení sociálních partnerů. To bychom chtěli zdůraznit ve zprávě. Dále zde hovoříme o zaměstnanosti a flexibilitě, to už zde zaznělo. Měli bychom se dotknout také stability. Jistě flexibilita a zaměstnanost, ale je eh, důležité usilovat o stabilitu zaměstnanosti a měli bychom se snažit to zapracovat do kompromisu. Dále konsolidace rozpočtu. To je velice důležité téma, které má dopady na naši zprávu, má dopady na vytváření a nevytváření pracovních příležitostí. Jistě konzolidace rozpočtu je nutná a já nemohu podpořit ty návrhy, které ji odmítají. Je třeba nalézt vyváženost mezi eh, růstem, politikou úspor a konsolidací rozpočtu, ale já věřím, že se nám podaří nalézt eh, takovou formulaci, která zohlední obě koncepce. Situace v členských státech se opravdu vyvíjí různým způsobem a je třeba přizpůsobovat opatření podle toho, kde dochází k hospodářskému rozmachu v členských státech. Děkuji stínovým zpravodajům, přeji vám hezké vánoční svátky. 7. ledne stojí před námi hodně práce, protože v tom týdnu od 7. první musíme dojednat ty kompromisy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Omezím řečnickou dobu na minutu a půl na každého řečníka. Prosím. Děkuji. A děkuji také paní zpravodajce za odvedenou práci. Stručně, musíme mít jasný cíl. Tato zpráva musí od komise požadovat jinou hospodářskou politiku. Paní zpravodajka to již zmínila. Je tam samozřejmě několik pilířů, které popírají roli výboru pro zaměstnanost, ale eh, zaměstnanecká politika komise má dopady na vytváření a kvalitu pracovních míst. Pro frakci socialistů a demokratů Tady máme několik jasných hranic, které se týkají i budoucích kompromisů. Flexibilizace rozpočtové konsolidace vedla k tak silným dopadům, že nyní skutečně můžeme říci a konstatovat, že se přehání. Časový harmonogram těch 55 milionů, které se mají ušetřit, to je sice jedna strana, ale na druhou stranu je třeba dodržovat eh, smlouvy a vytvářet pracovní místa. Pak je ještě six-pack, balíček šesti legislativních opatření. A zlaté pravidlo, které se týkají inovací a vzdělávání, které se nyní nezapočítávají do rozpočtových deficitů. Musíme se postarat o to, aby toto pravidlo bylo uplatňováno skutečně v realitě a my jako parlament to musíme podpořit. Je třeba vytvářet pracovní místa, Samozřejmě musí zde být zaručena demokratická legitimita, musíme ji požadovat a to i na národní úrovni. Momentálně se tomu vědomí národní parlamenty a je třeba do toho zapojit i sociální partnery. Paní Harkin. Budu velice stručná. V prvé řadě velice děkuji zpravodaji. Je to skvělý dokument a já doufám, že k tomu ještě něco málo doplníme. Je tu celá řada témat, některé pozměňovací návrhy, včetně mého snad podpoříte. A e, týká se to dopadu, protože to má negativní dopad na politiku. Já doufám, že se podaří zapracovat a zohlednit e, můj návrh, který se týká eh, chudoby a je tu celá řada pozměňovacích návrhů mých i dalších, které se týkají fiskální konsolidace a musíme se na to dívat ze středně a dlouhodobé perspektivy a diferencovat a eh, musíme to eh, zvládat takovou rychlostí, aby nedošlo k žádným škodám. Jistě já souhlasím s eh, demokratickým eh, deficitem a také se domníváme, že je třeba ty dopady propojit se současnou eh, politikou s, v souvislosti s ročním růstem. Hovořila jsem příliš rychle, takže poslední připomínka. Zpráva o pokroku do roku 2020 by by měla být do toho také začleněna. Velice vám děkuji, paní Kolilisn, a potom George Bach. Já zvažuji tedy to časové omezení a chtěla bych pouze upozornit na pozměňovací návrh 48. Na samém začátku zprávy chceme doplnit o Eh, mezi institucionální dohodu mezi komisí a parlamentem, abychom měli smyslu eh, plnou roli eh, v procesu sledování toho růstu. A Tedy se v prvé řadě volá po změně smlouvy. Já se domnívám, že to by eh, měl být jeden z prvních klíčových požadavků. Pokud se nám to podaří, potom eh, zbytek eh, důležitého obsahu bude představovat ještě přidanou hodnotu, pokud to bude komise opravdu respektovat. Děkuji. Pan... Děkuji, paní předsedkyně. E, děkuji za dobrou vyváženou zprávu, která je velice odvážná, cílevědomá. E, paní zpravodajka měla obtížnou, obtížný úkol, protože neměla mnoho času na tu zprávu a to tež platí i pro nás, pro poslance. Je to velmi důležitá zpráva a bývali bychom asi potřebovali na to více času, abychom ji mohli skutečně prodiskutovat. Důležitý bod, ta eh, rozpočtová konzolidace členských států. Všichni jsme přesvědčeni o tom, že to je důležité, že to má zásadní význam. A zároveň si myslíme, a bylo to už podotknuto, že třeba abychom se postarali o růst, jinak budeme mít obrovské sociální problémy, a problémy s demokracií v mnoha členských státech. Eh, stalo se již tradicí, že v té výroční zprávě vědeční analýze růstu eh, se sociální politika mm, příliš nezmiňuje. Odstavec 24-25, tam se hovoří o tom, že třeba zabránit eh, odborávání sociální vymoženosti a to tež platí pro penze. Ostave 33, tam jsem šokován zprávou komise. Komise píše, že dle možnosti Eh, je propojení života, očekávání, průměrné délky života a penzí, penzí podléhat určitému automatismu, abychom se vyhnuli neustálým vleklým vyjednáváním. Já si myslím, že to je přesný rozpor s tradičním sociálním dialogem, kde přesně v rámci vyjednávání tato téma jsou tradičně velmi důležitá. Děkuji. Děkuji. Já bych ještě jednou dala slovo paní zpravodajce. A nejdříve chci podotknout, že já si dělám obrovské obavy. My většinou postupujeme tak, že máme povinnost vypracovat stanovisko v určité lhůtě, ale ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti máme tedy tímto způsobem nějakou šanci přispět. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům. Myslím si, že budeme mít dobrou spolupráci. Já se k tomu dále vyjadřovat nebudu, protože se potom budeme konkrétně věnovat předloženým kompromisům a jejich vypracování. Děkuji, předsedkyně. Hlasovat budeme na mimořádné schůzi ve Štrasburku 14. ledna na plénu potom 4. či 5. února. Mezitím budeme mít Evropský parlamentní týden. Je mi to líto, omlouvám se našim hostům, ale musím na pořad jednání dát ještě jeden bod. A teprve potom budeme moci zahájit slyšení bod 10. Předávám slovo Jutě Steinruck. Prosí nás, aby respektive já ji prosím, aby nám představila stanovisko výboru EMPL. E, je to uplatňování směrnice 2004. Je to tedy její e, představení. A půjde to potom do právního výboru, bude to tedy hlavní zpráva je v, právním výboru. Já budu stručná. Děkuji. Jury dnes dopoledne hovořilo o tématu nabídky převzetí. A zdá se, že výbor Jury je momentálně toho názoru, že bych se neměla měnit stávající směrnice. Já z hlediska zam, politiky zaměstnanosti a sociální politiky vidím nutnost, aby se stávající směrnice rozšířila o práva zaměstnanců a o zapojení sociálních partnerů. Musíme uh, zaměstnance při převzetí, když dochází k převzetí podniku, lépe chránit. Musíme tam mít komplexnější, včasné informace, které se budou poskytovat pracovníkům. Musíme to takto vyžadovat a musíme tam být nutné právo spolurozhodování sociálních partnerů před takovýmto převzetím. V tomto duchu jsem sestavila své stanovisko a pro případ, že se výbor Jury bude směrovat směrnici, tak já prosím, abychom my takto se snažili do toho zabudovat aspekty, které se týkají politiky zaměstnanosti. Děkuji předsedkyně. Přeje si ještě někdo vysloupit? Není tomu tak. Takže minuta a půl, máte slovo, prosím určitě souhlasím s tím, že ta potřeba jistoty pro efektivní převzetí je dobrá, ale musíme eh, vyslat eh, signál, jak je to se stávajícím rámcem v členských státech a nemůžeme očekávat, že změníme právní rámec pro převzetí a máme problémy určitě s vetem případě kteréhokoliv z sociálních partnerů. Je to článek 9, 10 a 12. Ty jsou pro nás všechny problematické. Dále zapojení, zastoupení eh, zaměstnanců a závaznost bez toho, že by tam byly zapojeni sociální partneři. Tady není možné přece zablokovat převzetí jenom kvůli tomu, že sociální partneři nesouhlasí a podobně náklady, které nese eh, vedení v článku 10 a informace pro zástupce zaměstnavatelů. Já si myslím, že to je práce odborů. Takže nechápu, proč bychom měli s tímto textem souhlasit. A dvanáctka. tady jde o odložení nabídky, dokud nebudou vyřešeny všechny spory. A nemůžete ve skutečnosti zastavit nabídku jenom protože eh, je tady spor mezi jedním zaměstnancem a eh, starou společností a proto máme momentálně s eh, články 9, 10 a 12 mm, podstatné problémy. A tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. Paní zpravodajko, chcete něco doplnit? Ne? V tom případě do 9. ledna do 12 hodin můžete předkládat pozměňovací návrhy. A 23. a 24. ledna eh, budeme to analyzovat. kompromis do 20. 21. Eh, diskuze eh, února. A nyní se dostáváme k předposlednímu bodu našeho pořadu jednání. Je zapotřebí se podívat na jednání s radou. Jde o jednání o um, spolupráci s ostatními, nebo respektive na tomto materiálu pracujeme ještě s dalšími výbory. A jde o nařízení o sociálním fondu, ale paní Lambert tady není, další kolega také ne, abych tomu něco doplnili. Je to zpráva výboru Libe. Ale máme tady ještě další dva zpravodaje, za co děkuji. Slovo předám nejprve Anelíze Jakoncáry, jestli by nám řekla něco k jednání o směrnici k pobytu eh, a příjezdu občanů třetí země a eh, vysílání pracovníků v rámci po jednoho podniku. Děkuji, paní předsedkyně. K směrnici ICT tam se jedná o vysílání pracovníků v rámci jednoho koncernu. Je to sdílená kompetence mezi výborem LIBE a naším výborem. Proběhla i řada vyjednávání na technické úrovni a vyšlo najevo, že Co se týče našich kompetencí, existuje velký problém a ten problém to jsou práva zaměstnanců. Jde tedy o to, aby eh, zaměstnanci nezávisle na tom, odkud pocházejí, aby se jim dostalo rovného zacházení. Máme silný mandát a já jsem musel konstatovat, že Rada a my jako parlament stílíme stejné obavy, máme stejné problémy. Nechceme si, aby byla směrnice zneužita a proto jsme hledali kompromis, podle kterého by všichni zaměstnanci, všichni pracovníci mohli požívat stejných práv. A ještě další věc, která vyvolala velice prudké výměny názorů a kde musíme ještě hledat kompromis jednak definice pojmů, experti, management a tak dále. Rada si přeje pokračovat eh, na základě stávajícího základu, Se přicházet s dalšími návrhy a my s pomocí pana Jakolína jsme se snažili obhajovat stanovisko parlamentu. Vyjednávání stále probíhají a my jsme tady v té fázi, kdy frakce teprve zveřejnili své vlastní postoje, takže momentálně ještě nemůžeme hovořit o nějakém pokroku. Ale ať je můj již jakkoliv, já rozhodně budu obhajovat naše stanovisko. Děkuji, předsedkyně. Děkuji, tedy to bylo k tomuto bodu a eh, přeji vám mnoho štěstí při vyjednávání. Již dlouho jsme se tímto tématem nezabývali, ale vidíme, že obtíže jsou i nadále. Počítáme s vámi a s vaší schopností se prosadit a doufáme, že celé to bude mít eh, úspěšné zakončení. A není Sergio Koferáty k podmínkám pro vstup a pobyt eh, Eh, občanů třetích států v rámci sezónního pobytu. Děkuji, paní předsednictví. Děkuji, paní předsednictví. Budu velmi stručný. Trialog začal teprve včera. A já bych rád kolegům řekl, jaké, jsou, jaké existují problémy. Ve zprávě máme problém ve vztahu s radou, protože rada trvá na tom, aby navrhli řešení, které mohou změnit charakter směrnice a v podstatě se s ní stane směrnice, která je sezónní, tak se stane směrnicí na dobu neurčitou. Nebude to mít žádné omezení, žádné hranice. E, s komisí máme dobrý vztah, e, ta podle mne věc sleduje velmi pečlivě a pomáhá nám, abychom se drželi našich cílů. E, dosavadní odvedená práce se týkala zejména tématy, které byly v kompetenci výboru LIBE, a vztah s kolegou z výboru liba je vynikající. A na konci včerejší práce si myslím, že se nám podařilo eh, poskytnout komise rade, radě mm, užitečné pokyny, tak abychom se vrátili eh, k tomu, z čeho jsme vycházeli. Eh, myslím si, že během dalších setkání s radou i komisí bude nutné abychom se spojili jako kolegové, ti, kteří fungují jako stínoví zpravodajové, abychom společně eh, vyhodnotili stav diskuze a abychom zhodnotili také body, které jsou předmětem jednání. Není to jednoduché, ale Myslím si, že vztah mezi oběma výbory pomohl v té první fázi ehm, správně nasměrovat diskuzi, tak abychom nedali prostor ehm, tomu, aby došlo ke změně charakteru směrnice, nebo těm, kteří si přejí takovou tu změnu. Bien, à bon entendeur, euh, salut. Euh, Já bych vám chtěla velice poděkovat. Děkuji za všechny informace a také děkuji za to, že budete obhajovat postoj Evropského parlamentu. A teď se dostáváme s velkým spožděním k bodu 13. Chtěla bych se omluvit u našich hostů. Přistoupíme tedy k veřejnému slyšení na eh, téma sociální bydlení možnost řešení krize. Hned dám slovo zpravodajce Karima Deli a požádám hosty o jejich prezentace a potom přijde na řadu i komise Karimo. Já bych chtěla poděkovat i hostům, že přijali naše pozvání k tomuto veřejnému slyšení a již předem děkuji za informace, které nám poskytnete. Milé kolegyně, milí kolegové, vypracovávám tuto zprávu, v níž bych chtěla ukázat, jak obrovský vliv by sociální bydlení mohlo mít na řešení krize. Krize, která stále přetrvává. A ovlivňuje ty nejvíce znevýhodněné. V zimě je situace bezdomovců opravdu neudržitelná. Je to opravdu naléhavá situace, sociálně naléhavá situace a je třeba pracovat na sociálním bydlení. Tak se prohlubují sociální rovnosti. 120 tisíc je ohroženo sociálním rizikem a je tedy důležité, aby všichni měli dostupné bydlení. Stoupají ceny nájmu, ceny za energie a je velice obtížné, stále obtížnější získat sociální byt, protože státy omezují své výdaje. Právo eh, na dostupné bydlení je sice základním právem, ale těžko se prosazuje. Já se obávám, že v některých členských státech se praktikuje politika, která vede k menší dostupnosti sociálního bydlení a to zhoršuje sociální soudržnost. Musí musíme se opírat o dostatečnou nabídku sociálních bytů, bychom se bránili sociálního vyloučení. Kromě toho je třeba hledat prostředky, jak čelit eh, cenám. Je také nutné zajistit transparentní přidělování sociálních bytů abychom čelili eventuální diskriminaci. Je třeba investovat do sociálního bydlení, abychom mohli reagovat na stárnutí populace a aby bylo možné zohlednit i potřeby mladých lidí a abychom čelili eh, vyřazetí eh, bezdomovců a skupin na okraji společnosti podle ekonomických možností, protože sociální byty mohou hrát také důležitou roli eh, při makroekonomické stabilizaci. Při existenci sociálního bydlení nebudou vznikat žádné eh, bubliny v oblasti nemovitostí a eh, také tyto bubliny neprasknou, eh, jak se to stávalo ve Španělsku. Je třeba to sledovat v národním hospodářství. Sociální bydlení může mít pákový účinek na trvale udržitelný vývoj a také obnovitelné zdroje energií. To je velice dobré pro zaměstnance, je možné tak čelit změnám eh, klimatu. Je to dobré pro evropské občany právě protože je možné také snižovat eh, náklady v energetice sociální fond a regionální fond eh, je třeba využít a je také třeba podporovat eh, investování do sociálního bydlení. My potřebujeme také eh, další kvalifikaci v zelené ekonomice. Je třeba vytvářet pracovní skupiny, které jsou důstojné a které eh, nelze přesunovat do jiných zemí. Dále je třeba zajistit prostředky, a využívat prostředků, které ještě nebyly využity pro sociální bydlení. Takový je tedy obecný rámec mé zprávy, kterou eh, předložím v tomto výboru a nyní bych ráda slyšela odpovědi na to, jak se můžeme společně vydat touto cestou, protože to zní i sociální bydlení, je to možné východisko z krize. Děkuji, doufám, že experti pochopili tedy vaše otázky a snad se jim podaří eh, nalézt odpovědi pro náš výbor. Je to opravdu kritický moment a já bych ráda upozornila na to, že tato zpráva z vlastního podnětu nyní přijde na přetřes. A to v době, kdy se hovoří o víceletém finančním rámci. Také se jistě objeví otázka, jak je možné financovat sociální bydlení z různých kapitol. Také jde o doplňující informace, které si vyžádá komise. Dále eh, eh, půjde o otázku státních podpor při výstavbě sociálních bytů. Od vás očekáváme konkrétní odpovědi, co je třeba navrhnout, abychom zajistili hospodářský rozmach. Vy jste připravili tedy ty své prezentace. Nyní dostane slovo paní eh, Rumé, eh, generální tajemnice Evropského styčného eh, výboru pro sociální bydlení ke KODAS, jež nám vysvětlila celou řadu dokumentů a máte 10 minut času. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajce. Eh, takže já tady krátce eh, představím naše návrhy, jejich 30 a já to schodím do 10. My jsme tady evropskou sítí a tam jsou všichni poskytovatelé a rovněž sociální donátoři. 25 milionů bytů pochází přímo z družstev, veřejných orgánů či grémii ne komerčními, respektive spravováno. Jaké možnosti my vidíme v evropské politice, abychom zlepšili situaci? Já bych ráda připomněla jednu věc, a totiž je to historická skutečnost. Evropský parlament byl vždy průkopníkem, kde šlo o výstavbu sociálních bytů. V roce 2005 Evropský parlament vyzval Radu a komisi, aby prověřila, jaké možnosti existují, či by mohly existovat v oblasti energetické účinnosti bytů. A Evropský parlament vždy trval na tom, že tam nesmí být žádné překážky, že tam nesmí být žádná neevropská dimenze ve výstavbě sociálních bytů. Naším cílem je, abychom přispěli na, z naší strany, tedy naším kamenkem do mozaiky, do ta, tohoto, do této, evropský, do této evropské mozaiky, kterou buduje Evropský parlament již po léta. Eh, poslední analýza životní kvality eh, z Dublinské nadace ukázala, že so, výstava sociálních bytů se eh, celkově zlepšuje, ale je tady velká tendence a to je nejistota bytu, bytového prostoru. Asi 75% Evropanů, když se jich zeptáte, zda jsou přesvědčeni, že jsou schopni zaplatit svůj nájem eh, během dalších 12 měsíců, tak odpoví, že si nejsou jisti. Tato nejistota v oblasti bydlení, to je něco, čím, co opravdu leží na srdci všem evropským občanům a ze sociálního hlediska je to důležitá otázka. Několik čísel, tato nejistota v oblasti bydlení Na tuto nejistotu má tato zpráva odpovědět. A dále, důsledky krize. Výstavba sociálních bytů je možná, možnost, jak vybřednout z krize, ale v bytové politice a na trzích zbyty. To není tak, že by tam ze dne na den došlo k tomu, že by se celá situace najednou zbláznila. Ne, to je důsledek 20-leté politiky, respektive respektive chybějící politiky v oblasti bytové výstavby. 20 let se nic nedělo, 20 let se neinvestovalo do dostupného bydlení. Žádná země v podstatě nebudovala sociální byty v té míře, v jaké budovala jiné byty. A právě tato politika, politika, která v zásadě dávala přednost eh, bytům v, to, v soukromém vlastnictví vede k tomu, k té situaci, kterou máme nyní a nyní za to platíme. Finanční krize toto vše ještě zhoršila. Pokud tato zpráva má navrhnout budoucí politiku, tak musíme myslet na to, že potřebujeme 20-30 letou stabilitu v oblasti výstavby sociálních bytů, abychom tady měli dostupnou nabídku bytů. Eh, sociální chudoba. Jde zejména o to, abychom bojovali proti chudobě a tam, kde máme pocit, že by mohl vznikat evropský pákový efekt, který se dostatečně nevyužívá, a totiž eh, mám tím na mysli boj proti energetické chudobě. V mnohých zemích jsou výdaje za energie v podstatě druhým nájemným. Není to nic, co se platí dodatečně k nájemnému. Je to opravdu z hlediska výše těch peněz jakýsi druhý nájem. Může to být eh, vlastně stejná cena, eh, jaká se platí za to vlastní nájemné, která se zaplatí znovu ještě za energii. Evropský pákový efekt. To by, byla, to by bylo přepracování liberalizace vnitřního trhu s energiemi. energiemi. A tady je návrh komise. Komise oznámila, že bude pracovat na definici, na evropské definici pro zranitelné spotřebitele. My si přesně my nevíme, zda je to ten správný přístup, spíše ne z naší strany. Představte si výdaje, které budou pro spotřebitele zaručeny. Takže my nechceme, aby se tady vypracovala nová definice zranitelnosti, protože zranitelnost se každodenně mění. A toto by nevyřešilo sociální problémy. To byla ta první věc, tedy trh s energiemi. To jsou ty evropské směrnice a proto evropský pákový efekt. A dále další oddíl, další kapitola. Zde se Evropský parlament skutečně zasazoval o to, aby se změnila evropská paradigmata. A totiž o to, aby se zvýšila energetická účinnost v bytech a vůbec eh, ve výstavbě bytu. Například, když bychom zrenovovali 3 veškerých evropských bytů, mohli bychom každý rok vytvořit 1,5 milionů nových pracovních příležitostí. To by byl takový možný pákový efekt skutečného programu energetické sanace bytů v Evropě bytového prostoru. Ale pak je zde ještě další možnost, kterou otevřel Evropský parlament eh, díky tomu, co je ve směrnici o energetické účinnosti. Tam, kde dodavatelé mají možnost konečnou spotřebu energie snížit o 1,5 Máme tam eh, článek 7 7.7 eh, jakožto možnost dostat této povinnosti a my jsme toho názoru, že je možné opravdu tento článek uplatňovat například ze strukturálních fondů či jakožto doplnění dalších veřejných subvencí by se toto mohlo uplatnit a tak by se mohla vylepšovat energetická účinnost na prvním místě. Tak to je uvedeno ve článku 7. 7 s cílem potírat energetickou chudobu či energetickou zranitelnost. Energetická zranitelnost je podobně jako energetická účinnost eh, navázána na modely, které fungují. Protože pokud zvýšíme energetickou účinnost, tak energie prostě bude levnější, protože se jí nebude spotřebovávat tolik. Ale i navzory tomu budou domácnosti, které si nemohou dovolit náklady na energii. Máme tam speciální finanční inženýrství, které je schopné zakročit proti energetické údobě. A tak je třeba možné vytvořit celou řadu pracovních míst. A na závěr bych chtěla přejít k tomu hlavnímu poselství. Představte si, že by Evropská unie skutečně přímo či nepřímo mohla investovat do nabídky dostupného bydlení specifická doporučení pro každou jednotlivou členskou zemi, které vydává komise. Dobře víte, že každá země dostane specifická doporučení, či mohla by dostat specifická doporučení od komise s ohledem na konkrétní nestabilitu trhu s bydlením, která je důsledkem celkové hospodářské nestability. A takovýto návrh komise, takovéto doporučení je často velice zacílené a neodpovídá na otázku, na kterou by bylo třeba dnes nutně odpovědět. Totiž, jak to vypadá s dostupností bydlení, s cenou bydlení. Je možné, aby lidé na současném trhu zbyty nalezli dostupný byt? Jedno číslo, které se často uvádí. Kolik se staví ve Spojeném království. Je to 110 tisíc bytů ročně, ale máme tam 390 tisíc domácností, které potřebují byt, takže každý rok chybí 250 tisíc bytů. Tady jsme si nechali jaksi utéct 20 let, aniž by se stavěl dostatek bytů. Tento problém je možné dnes vyřešit tak, že se zřídí investiční fondy pro sociální výstavbu bytů. A zde by mohla na pomoci Evropská investiční banka. Mohla by se angažovat do sociální výstavby bytů mnohem více, protože toto je dnes velmi nutné. E, nám jde o to, aby existovaly stabilní trhy s byty a s bydlením. A je nutné vytvořit mnohem více dostupného bydlení. Předsedkyně, děkuji a hned bych předala slovo Barbaře Stenberg, ona je vedoucím oddělení v Mezinárodním úřadu eh, svazu nájemníků. Děkuji. My zastupujeme 68 uh, eh, unii uh, nájemníků ve světě a uh, chceme mluvit tedy za spotřebitele. Já se vyjádřím tomu, jaké, také jak pomáhat zranitelným spotřebitelům. To je to totiž, co děláme. Právní pomoc spotřebitelům a nájemníkům, to je to, co poskytujeme. Ráda bych vás upozornila také na tu stranu poptávky na trhu. Začneme právem na bydlení. Když hovoříme o bydlení, tak všichni musíme uznat, že se jedná o základní právo a máme proto také právní základ. Někde na to někdy zapomínáme, ale je to v naší listině základních práv. Ehm, právo na ehm, podporu eh, sociálního bydlení. A komisař, komisař pro eh, lidská práva jednou řekl, že zejména v době hospodářské krize, tak eh, velká potřeba bydlení, která panuje v Evropě, je ještě zdůrazněna hospodářskou krizí, takže je zapotřebí nezapomínat na právo na bydlení. Další základní právo je, vyplývá z Eh, Evropské eh, sociální charty, článek 31. A tady je opět právo na bydlení a členské státy by se tímto měly řídit a měly by toto právo implementovat do jejich eh, ústav. Dámy a pánové, myslím si, že bychom měli minimálně očekávat, že členské státy budou považovat se zavázány plnit tuto chartu, ale bohužel je to tak, že některé členské státy ani neratifikovaly tuto chartu, takže tady určitě je zapotřebí jednat. Velmi důležité je zabývat se takové otázkami náprav. Musí tady být individuální žalovatelnost pro skupiny, spotřebitele, nájemníky, kteří eh, čelí problému eh, porušování práva na bydlení. Eh, moje předřečnice už hovořila o potřebě se blíže zabývat politikou bydlení. Má to být jeden z pilířů pro eh, sociální začlenění. Já vám řeknu několik čísel. Náklady na eh, bydlení průměrně v Evropě v jedné domácnosti činí asi 30 když se podíváte ale na chudší rodiny, tak je to ještě větší část, je to asi 40 Takže jako Evropský parlament bychom se tím měli více zabývat a měli bychom se zamyslet nad tím, proč tady šlo k takovému nárůstu nákladu a jak můžeme pomoci lidem. Je to eh, velký faktor, který ovlivňuje, výrazný faktor, který ovlivňuje to směřování k chudobě. Hovoříme o 78 milionech lidí, kteří jsou ohroženi chudobou a zvyšující se náklady na bydlení jsou právě jedním ze zásadních důvodů, proč se tomu děje. Jak um, můžeme této pasti uniknout? Jak se z toho dostat? Ráda bych vám řekla něco o modelu, který nazýváme um, takzvanou neutralitou nájmu. Je to velmi technické, technický pojem a vysvětlím, co vlastně znamená. Neutralita nájmu podle nás představuje základ pro eh, spravedlivou politiku bydlení, což znamená jednu jedinou věc. Máme tři formy. Vlastní bydlení, nebo ehm, bytová družstva, anebo pronájmy. A všechny tři varianty by měly, eh, by měly mít stejný přístup. Měli bychom přistupovat ke všem stejně a neměli bychom žádný z těchto tří eh, způsobů diskriminovat. Nicméně realita vypadá trošku jinak. Všichni to víme, většina eh, členských států EU, v podstatě všechny státy na světě, podporují vlastní bydlení a nikoli v ty další dvě formy, které máme. čemu to vede? Vede to takzvanému železnému zákonu ehm, trhu s bydlením a to bychom měli změnit. Znamená to, že ehm, silnější, ehm, platově silnější skupiny mají lepší bydlení a slabší skupiny mají horší bydlení. Na koho dopadá tento zákon? Koho poškozuje? Jsou to určité skupiny, o kterých si je třeba hovořit. Jsou to mladí lidé, mladé rodiny, eh, přistěhovalci a studenti. A je třeba se zabývat těmito skupinami, zamyslet se nad tím, jak zlepšit jejich situaci, protože um, proto, aby mohli vlastnit byt, tak musí být solventní, ale této skupině nikdo prostředky nepočí, žádná banka jim nepůjčí. To znamená, musí mít možnost pronájmu nebo veřejného bydlení a nebo nějakého bytového družstva. Eh, jaký je předpoklad pro to, aby eh, takovýto typ bydlení byl atraktivní? Je to jistota eh, nájmu, protože nikdo nepůjde do pronájmu, pokud nebude chráněn pokud nebude chráněn před nadměrnou eh, výší nájmu nebo před eh, nespravedlným soudním eh, vyklizením, vystěhováním. A je zapotřebí se podívat například na střední a východní Evropu, kde neexistuje žádný stabilní systém ochrany obyvatel. Takže nás čeká spousta práce. A myslím si, že musíme se podívat na ty členské státy, kde funguje spravedlivé sociální právo a měli bychom to uplatnit státech, kde tomu tak ještě není. Dovolte mi, abych se vrátila k té neutralitě nájmu. Pár připomínek k tomuto slajdu. Politika bydlení by se měla zaměřit na to, abychom zajistili adekvátní bydlení a nikoliv nějaký konkrétní typ pronájmu. Musíme být realističtí. Stoprocentní eh, vlastní bydlení, aby měli všichni, to je v určitých městských částech naprosto nereálné, protože musíme mít dostatek dostupných bytů, pronajímatelných bytů, kde eh, to není tak, že bydlíte ve svém vlastním bytě, není to vlastní bydlení. Moje kolegyně už eh, hovořila o té ekonomické páce, jakou máme šanci, když budeme podporovat dostupnější bydlení. Vlastně já vám řeknu příklady z Německa. Zatím eh, nebyla zveřejněna zpráva, která vyjde příští týden. Eh, jde o obnovu, eh, je to banka KFV, zabývá se zejména energetickou renovací a z té zprávy vyplývá, že z každého investovaného eura je generováno, čtyři, je pět, generováno asi 5 eur. Takže tady vidíte ten ekonomický dopad. Další, číslo, další čísla máme z Nizozemska z um, ústředního statistického orgánu. Když budete investovat miliardu eur, povede to k ekonomickému růstu ve výši žádná celá 14 a 15 um, tisícům mm, pracovních let navíc. DPH eh, pro stát je o žádná celá 5 miliard eh, vyšší a to samozřejmě znamená eh, daňový příjem pro stát. Je to dobré pro stát, ale musíme se zabývat Mm, také společností. Já myslím si, že abychom měli lepší kvalitu eh, života, lepší dostupnost sociálních bytů, abychom neměli dlouhé čekací seznamy, které máme ve všech členských státech EU, tak ehm, je třeba se zabývat společností. Jaká jsou možná opatření? Máme jasné kompetence, kde může tedy EU eh, něco udělat. Eh, myslím si, že Evropská investiční banka by měla zaujmout mnohem progresivnější roli. Zatím financuje infrastrukturu a proč eh, nefinancovat také dostupné bydlení? Dále je tady možnost projektových dluhopisů. Zatím se projednává rozpočet. Dále tady máme Evropský sociální fond. Mělo by se, eh, měl by se zabývat také hm, řízením sousedství a financování čtvrtí a dále eh, Evropský fond pro rozvoj venkova. Eh, myslím si, že tady by bylo vhodné eh, zlepšit nebo zmírnit byrokracii. Dále, jaké tady jsou překážky? Dámy a pánové, vy nám můžete pomoci věc vyřešit. Máme případ státní podpory, říká se mu takzvaný nizozemský případ – a rozhodnutí eh, přineslo definici tzv. sociálního bydlení, které zahajuje Evropská komise a tato definice je opravdu katastrofická. Evropská komise se myslí, že sociální bydlení by mělo být dostupné pouze pro sociálně znevýhodněné skupiny. Co to znamená? Znamená to, že Evropská komise podstatě podporuje ta um, snížení uh, omezení příjmů nebo těch uh, uh, hranic příjmů. To znamená, že střední nebo nižší střední třída už tomu nemá přístup a tohoto přístupu k definicím bychom se měli zbavit. Takže vás nežádám o žádnou maličkost, ale o větší věc. Eh, mělo by dojít ke změně toho balíčku k státní podpoře. Na závěr posílení neziskového sektoru v oblasti dostupného bydlení. Tady by bylo dobré to posílit, protože máme spoustu soukromých investorů, ale myslím si, že zásadní rolí naší je, abychom se zamysleli nad tím, jak můžeme eh, více pomoci tomu neziskovému sektoru v oblasti bydlení. Evropský semestr, ten přeskočím. řeknu vám nějaké příklady, například Vídeň. Ty mají, eh, tam je eh, výborný eh, systém neziskového bydlení, sociální bydlení v Berlínu, příklad Francie nebo obnovení bytových družstev v České republice. Takže máme před sebou spoustu velmi dobrých příkladů. Velice vám děkuji. a chtěla bych se také obrátit na komisi a dát vám slovo. Pan Beck z generálního ředitelství zaměstnanost a pro program Evropa 2020. Toto ředitelství je odpovědné za boji proti chudobě. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem na dnešní večer nepřipravil žádnou prezentaci. Budu mít jenom tři stručné připomínky ale jinak eh, se samozřejmě rád zúčastním diskuze. Jak všichni víte, znamená to, že byste chtěl vystoupit na základě příspěvků našich poslanců? Dobře. Phil Beňo? Ano. Chtěl bych poděkovat paní Deli za to, že zorganizovala eh, skvělé odpolední jednání před dvěma týdny. A ti řečníci, kteří tu jsou dnes, já jsem jim mohl klást otázky již tenkrát, účastnili se to jednání před dvěma týdny a chtěl bych vysvětlit několik záležitostí velice stručně. Před těmi dvěma týdny jsem řekl, že je třeba zvolit ten správný typ výstavby bytů. Řekneme Eh, nemůžeme říci, že každý má problém na eh, bydlení, pokud odmítá eh, platit nájemné. Tady máme problém s soukromým sektorem. Pokud lidé odmítají platit, tak mají problém. Tedy to je ta moje negativní připomínka. Před dvěma týdny jsme velice dlouho hovořili o energetické účinnosti a porovnávali jsme programy v Birmingham a v Paříži, které byly uplatněny a vedli jsme velice dobrou eh, diskuzi na téma, jak můžeme využívat eh, osvědčené postupy a jak můžeme využívat evropské jiné fondy, abychom eh, zlepšili příležitost získat dostupné bydlení, ale stále znovu tento problém neutralita nájmu se objevuje. Jak bychom měli rozvíjet správnou politiku, abychom vytvářeli eh, pobídky do eh, opatření eh, pro energetickou eh, účinnost je velice obtížné. Ve Spojeném království se využívá eh, elektrárenských společností, aby financovali ta zlepšení a majitele domů těmto společnostem platí, když se snižují ty účty za elektřinu ale to se týká eh, toho sektoru, ale musíme se k tomu vrátit a je to opět ta eh, problematika evropských eh, kompetencí. Můžeme navrhnout, že budeme sdílet osvědčené postupy. A jsou tu cesty financování i možnost využít užít bankovního financování. Hovořili jsme o politice bydlení v různých státech ve smyslu plánování. Hovořili jsme o Španělsku, o té bublině nemovitostí, která vznikla. Nebyly to sice bytové jednotky pro sociální bydlení, byly to zejména nemovitosti eh, v různých rekreačních eh, střediscích, tedy na nesprávném místě, ale u nás ve Spojeném království vidíme, že eh, je tu snaha nahrazovat bydlení málo kvalitním, i když levným máme velice málo eh, závazných politických opatření v celé EU, takže eh, je třeba sledovat ty osvědčené i neosvědčené postupy. Eh, je to proces, který možná bude nějakou dobu trvat, ale já jsem optimista a domnívám se, že se dostaneme k dobrým výsledkům. Děkuji pan Sarkas a potom paní Castelo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji velmi také odborníkům, kteří dnes odpoledne přišli do našeho výboru. Jsem stínovým zpravodajem za socialisty a demokraty. Já bych rád, bych, bych velmi rád, bych obdržel ty PowerPointy, veškeré prezentace a dokumenty, které mi můžete zaslat, protože pro naši frakci a myslím, že i pro všechny členy našeho výboru je to téma velmi důležité. Je ta důležitost, ten význam toho tématu neustále narůstá. Vidíme, jaké sociální dopady sebou přináší současná krize. Krize je něco takového, jako kdybychom neustále rozhrnovali záclonu a čím více ji rozhrnujeme, tím více rozporů ve společnosti vidíme a za krizi budou muset zaplatit všichni ve společnosti, takže to prohloubí nerovnost. Já jsem Španěl a já vidím tu absurdní situaci v mé zemi. Miliony osob ztrácí své byty. A jak to zde již zaznělo, tam došlo k zhroucení trhu s nemovitostmi a soukromé veřejné zadlužení v naší zemi, které vedlo ke krizi, vedlo k tomu, že po 20 let neexistovala vůbec žádná sociální výstavba. Takže lidé se zadlužili, aby získali své vlastní soukromé bydlení, vzali si úvěr na bydlení a e, ceny velice rychle narostly, protože nebyl žádný jiný přístup k bydlení než touto cestou pak eh, celé domácnosti zkrachovaly a tím i celá ekonomika. Nyní musíme začít s hledáním evropské odpovědi na tento problém. Musíme překonat ideologie. Vidíme, že trh chyby má. Trh nevede k univerzálním právům pro všechny. Mnoho vrstev ve společnosti je znevýhodněno. A tito lidé se nemohou chránit před tím sociálním úpadkem. Paní předsedkyně, já bych chtěla tady nadnést jednu otázku. Bylo to řečeno, nebo zmínilo se to na těch posledních slajdech. Co musí učinit Evropa? Neustále no, se říká, že Evropa se nesmí vměšovat, že nesmí zabraňovat tomu, aby docházelo k národním velkorysým řešením. To je jistě pravda z toho pohledu, že nesmíme vzít pravidla té nejhorší země. Ne, naopak, my musíme zvýšit sociální standardy, ne neustále snižovat. Podle těch, kteří si nepřejí e, žádné sociální aspekty v naší politice, kteří si přejí, aby zvítězil trh ve všem. Musíme vytvořit možnosti pro chudé lidi a pro spodní e, vrstvy společnosti. Jak se bylo správně řečeno, my musíme převzít vedoucí úlohu. A Musíme upozornit komisi a členské státy na jejich odpovědnost a upozornit je na to, že je třeba, aby od slov pokročili k činům. Já bych možná ještě chtěla říct, že s paní Karimaudily budeme dobře spolupracovat a ještě takový vtip. Paní Karimaudily by měla realizovat vše, co nám tady slíbila, ale měla by změnit priority. Nejdříve to musí být dobré pro lidi a pak pro zemi. Pokud to takto učiní, tak s ní stoprocentně souhlasíme předsedkyně. Děkuji Almaru Kostelovi. Nyní Karima ještě jednou. Děkuji paní předsedající, děkuji také eh, řečníkům a eh, zpravodaji za velice zajímavou prezentaci k bydlení. Je určitě pravda, že dopad krize vedl k tomu, že eh, lidé jsou mnohem zranitelnější, týká se to i bydlení a lidé mají strach, že přijdou o bydlení a je to věc, která si vyžaduje naléhavou pozornost. Mám několik otázek, které, eh, je, které jsou mm, buď pro eh, řečníky nebo pro komisi. Já jsem v radě, působím také v Dublinu, byla jsem tam také starostkou a Mám velmi špatnou zkušenost eh, těch partnerství, s partnerstvími eh, veřejného a soukromého sektoru. V podstatě to skolabovalo na začátku krize a výsledkem bylo, že mnoho lidí eh, zůstalo v hrozné situaci. Jejich naděje na nové bydlení, na nové byty se úplně rozplynula. A všechno, se, všechno vycházelo právě z té myšlenky soukromého veřejného partnerství, ale pokud hovoříme o bydlení, o různých generacích, tak potřebujeme také ekonomickou obnovu, potřebujeme o vzdělání, o službách, o zaměstnanosti. Takže ta obnova se netýká jenom bydlení. Je zapotřebí koordinace všech služeb. A také to jako skoordinovat s bydlením. Nemůžeme jenom eh, vyprodukovat bydlení Eh, protože ta obnova si vyžaduje různých podob. Energetická účinnost a bydlení, tady naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, eh, s tou barcelonskou deklarací. já si myslím, že právě Dublin eh, se do toho zapojil a myslím si, že by se mohlo jednat o eh, důležitý nástroj pro energetickou účinnost v bydlení. Financování ze strany Evropského investičního, Evropské investiční banky eh, pro dostupné bydlení. Tady bych se ráda obrátila na komisi. Pokud jde o pronájmy, tak vím, že v Irsku, mluvím moc rychle, omlouvám se, Děje se mi to neustále. Ještě jednou se omlouvám. Chtěla jsem to říct jednoduše co nejrychleji, abych nezabrala příliš času. Ale abych se vrátila k, tady k obnově, tak potřebujeme společenskou i ekonomickou obnovu, stejně jako obnovu eh, bydlení. Pokud je o energetickou účinnost, ta barcelonská deklarace Eh, starostů může být určitě užitečným nástrojem, mnoho lokálních orgánů se do toho zapojilo. No, závěrem, pokud je o um, pronajímané bydlení, tak myslím, že tady jsou velké rozdíly v mnoha zemích, pokud je o standardy. A myslím si, že by bylo skutečně užitečné, kdybychom měli nějaké evropské společné normy, protože vím, že eh, někteří lidé žijí v hrozných podmínkách a většinou jsou to, nebo velmi často jsou to právě ti nejzranitelnější v tom soukromém sektoru v pronajímaných eh, bytech. Eh, vím to také se zkušeností z vlastního bydlení, kde například ty soukromé pronájmy mají vynikající podmínky, takže situace je různá. Euh, Já bych eh, se chtěla zeptat eh, nyní na něco komise. Jak se k těmto otázkám postaví komisaři? Tady se hovoří o boji proti chudobě ve strategii EU 2020. Tvrdí se, že tam je to obsaženo, ale máme tady komisaře pro konkurenceschopnost, který rozesílá dopisy kde popírá sociál, financování sociálního bydlení. Jak tam chcete postupovat? Devi a potom ještě naši hosté. A začneme komisí, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem ráda, že kolegové se společně věnují politice výstavby bydlení a jsou si vědomi toho, jak k tomu přistupuje komise. Ale chci říct jednu věc. Nesouhlasím s tím, co říká pan Serkas, že ne, to musí mít nejdříve dobré pro lidi a potom pro zemi. Ne. Musí to být e, současně dobré jak pro lidi, tak pro zemi. Musíme odstraňovat jak ekologické, tak sociální nerovnosti a potom osvědčené postupy. E, zejména v oblasti financování. Právě v oblasti finančního inženýrství existují některé země, Například eh, se to týká využívání sociálního fondu. Máte tam nějaké konkrétní návrhy, které vedly přímo k vytváření pracovních příležitostí? Máte tam nějaká čísla? Jak vypadají ty konkrétní dopady? To je má první otázka. A druhá otázka. Vy jako orgán nemovit, Bublina na trhu s nemovitostmi jistě byla a je, ale jaké jsou ty nástroje, na které bychom měli vsadit? Měli bychom něco učinit například v oblasti nájemného, nějak ho omezit? Máte tam nějaké odpovědi? Nezávisle tedy na tom, že třeba vystavět více bytů. Máte třeba nějakou, nějaký nápad, jak bychom mohli korigovat soukromý trh? I když možná tato zpráva podnítí členské státy, aby toto učinili, ale podle vašeho názoru existují nějaké jiné možnosti, nástroje, jak regulovat trhy s nemovitostmi? A ještě další otázka, které byste se měli věnovat, a to je přístup k sociálnímu bydlení. Přístup k tomuto právu. To je něco, čemu jste se nevěnovali a přitom je to velice důležitý prvek. Děkuji. Pan Obdebek. Děkuji, paní předsedkyně. Máte pravdu. Sociální bydlení hraje klíčovou roli v naší kampani za snižování eh, chudoby v Evropské unii. Je to součást strategie Evropa 2020. A eh, je tu jasné propojení, ale současně musím říci, právo na bydlení nevytváří právní základ pro působení v EU. Tady komise nemá příliš velký manévrovací prostor nemůže učinit žádné zákonodárné aktivity v této oblasti. Dále k otázce státní pomoci. To, myslím, není žádný problém. Jsou tu nějaké výjimky o e, nizozemském příkladu. Jsme slyšeli, já bych uvedl některé extrémní příklady e, sociálního bydlení, které se vymkly kontrole. Víte, e, že jsou tu určité jednotky, které jsou eh, pětinásobně větší než v Německu, byste si udělali představu. Takže já se nedomnívám, že by ten nizozemský příklad byl reprezentativní, jinak bychom nehovořili dnes o eh, sociálním bydlení a co se týče francouzského termínu, nevím, nejsem expertem, ale vím, že tady je nějaký takový eh, případ, jedna věc a můžete se eh, poradit s, s týč generálním ředitelstvím, ale tady byly vytvořeny jasné výjimky pro sociální bydlení, a kde je E, výjimka, tak tam je určitá hranice, kterou se někteří snaží e, překračovat a na to je nutné zareagovat. A dále bych chtěl říci, že je strukturální fond e, a další sociální fond, všechny tyto fondy umožní navýšit sociální bydlení a také nástroje v energetice E, e, Evropský fond pro rozvoj venkova také může e, podpořit výstavbu, bytovou výstavbu v regionech, ale bude to záviset na výsledku jednání o rozpočtu, která probíhají. Doufáme, že svou cestu prosadíme. A chtěl bych upozornit na další návrh komise, abychom vytvořili Eh, nový Evropský fond na podporu eh, nejvíce deprivovaných osob. Navrhujeme 2,5 eh, milionu a to se týká úsilí zajistit bydlení pro bezdomovce. To si zaslouží vaši pozornost, pokud bude Eh, přijat tento návrh, eh, tak to může být dobrá cesta eh, k řešení krize. Dále společné standardy pro nájem v soukromých rukou, pokud vím, tak tu není žádná iniciativa, takže k tomu nemohu nic říci a to jsou tedy prozatím moje připomínky. Děkuji. Děkuji můžu hned říct, že myšlenka nového fondu pro ty nejvíce deprované osoby, že by to mohlo pomoci, pomoci vyřešit otázku sociální bydlení v EU. No, když se podíváte, mm, kolik potřebujeme, pokud se budeme pouze řídit eh, Pokud si vezmeme v potaz eh, rozpočet, který máme a podíváme se na potřeby eh, v oblasti bydlení, tak eh, prostě to je nereálné. A já bych nyní předala slovo odborníkům, ale nicméně pochopili jsme, že komise má dobrou vůli řešit otázku sociálního bydlení a jeho výstavby a zabývat se tím nicméně prostředky na to, aby měla hledat jinde, několik ty, které jsou eh, vyhrazeny na potraviny. Nyní slovo našim řečníkům, já že to je frustrující, abyste měli tak eh, málo času. Eh, já už nemám možnost, nebo rada bych se zeptala, jestli nemám možnost se podívat ještě zpátky ke svým slajdům. Pokud je o sociální ekonomický dopad a zajištění mm, té sociální ekonomické obnovy spolu s obnovou v oblasti bydlení. Já si myslím, že právě Evropský fond pro rozvoj venkova, ten nový návrh eh, o tom hovoří, protože se uh, hovoří o přesně takovémto přístupu vyplývajícím z komody. Tam máme celou řadu studií. A tím odpovídám paní Deli o dopadu ehm, energetické účinnosti a obnovy, tak v různých strategiích v různých zemích, například v České republice, kde mají panelový program zaměřený konkrétně na eh, high-rise building, na tento typ budov. To, co vidíte na slajdu, to jsou scénáře. Když se podíváte na program obnovy energetické účinnosti v budovách, tak eh, tady vidíte, že vytváříme zaměstnanost eh, například eh, tím, že mm, dáváme fotovoltaické panely na střechy. Ale ta zaměstnanost, která je tím vytvořena, pracovní místa, a naopak pracovní místa, která v energetickém sektoru chybí, tak nejvíce těch míst vzniká v oblasti služeb. Protože to není dáno tak, že byste museli dát jenom panely na střechu, ty solární panely, ale musíte provádět celou řadu dalších činností předtím a poté a údržbu a tak dále, takže je to ten sektor služeb. Programy tedy na zaměřené na energetickou účinnost a obnovu, tak se netýkají pouze technické omezené práce, ale má to široký dopad celé řady pracovních míst, které je takto možné vytvořit. Pokud je o um, standardy kvality v oblasti pronájmu, tak eh, v oblasti stavebnictví, tak eh, tady to vedlo právě k vysokému nárůstu staveb, protože jsme se zabývali výrobou a produkty a prvky, složky, které musí splňovat velmi vysoké standardy eh, například, abyste splnili standardy pro výtahy, tak můžete k tomu využít produkty pouze asi dvou nebo tří společností. Takže mm, je to vždy dvousečné eh, v případě těch vysokých standardů. Otázka, co můžeme udělat, nebo co je možné udělat v oblasti nástrojů, protože nejde jenom o eh, větší nabídku, ale také definici Eh, spotřebitele, například to platí pro Maďarsko nebo Španělsko, eh, kde eh, ty hypotéky vlákaly lidi do pasti, dostali se do pasti chudoby v podstatě natrvalo. A to je něco, co můžeme změnit a může to pomoci trhu s bydlením, protože když budeme mít při odpovídající ochranu spotřebitelů na trhu s hypotékami, tak to může pomoci i v bydlení. Další věc, kterou je možné učinit, je eh, například, že banky v některých eh, zemích eh, mají ve svých rozvahách hlavně položky z oblasti bydlení a ty mohou být transformovány do sociálního bydlení. Je to pouze otázka politické vůle. Se nad tím zamyslet. Například v Irsku takovéto režimy existují banky mění eh, ty z nemovitosti, které jim patří do sociálního bydlení, ale je zapotřebí k eh, tomu jednání a tak dále. Bytová družstva nebo spoluvlastnictví, sdílené vlastnictví a takovéto režimy. Další řešení, která nepředstavují čistě sociální bydlení, ale taková ta řešení formou střední cesty, tak to je také alternativa. Dále otázka prevence a lépe vynaložených prostředků, nebo jak můžeme změnit způsob, jakým se EU dívá na trh s bydlením a jak je to s doporučeními, která vlastně podkopávají eh, kapacitu eh, trhu s bydlením eh, nabízet dostatek bydlení. Ve zprávě, o které budete brzy hlasovat a mm, kdy jste chtěli eh, diskutovat o pozměňovacích návrzích Elize Ferrery, tak je nutné se pokusit změnit logiku. Fiskální konsolidace, pokud se dívá pouze na roční výdaje, tak to nebude fungovat, protože musíte mít investice Takže jde o to lépe vynakládat prostředky, preventivně vynakládat, tak, aby to vedlo ke tvorbě zdrojů do v budoucnosti a pracovních míst. A přístup k sociálnímu bydlení, to jsem pochopila, že je klíčový eh, bod, tak eh, tady eh, zazněla velká kritika v různých zemích, protože přístup k sociálnímu bydlení není dostatečně transparentní. Já jsem si jistá, že poskytovatelé sociálního bydlení se mohou zlepšit ve většině případů, ale samozřejmě je to věc procesu, věci se mění. Co se děje? Vy se musíte dnes vybrat mezi ženou, která má čtyři děti a pak tady máte ženu, která má pět dětí. Takže když eh, poskytujete, přidělete, přidělete to sociální bydlení, tak eh, se rozhodujete mezi těmito dvěmi osobami. Děkuji vám. Také máte eh, pět minut. Děkuji za ty otázky. A vidíte, jak je to široká problematika protože zastupuji spotřebitele a nájemníky, tak já jsem vždy volala po transparentnosti na trhu s nemovitostmi. Já se domnívám, že transparentnost je velice dobrým lékem na všechny problémy. A to transparentnost při vytváření systému nájmu, to je zásadní otázka. Země, kde je odvětví s vysokými nájmy, jako je Švýcarsko, Rakousko, Německo, eh, podívejme se, jak se tam stanovuje ten eh, systém nájmu. A já vám mohu říct, že tam vládne naprostá transparentnost. Můžete si to ověřit na internetu, například v krásném Berlíně, když chcete bydlet eh, v určité části, tak se na internetu projektu dozvíte, jaké jsou tam nájmy. Takže transparentnost za A znamená eh, možnost čelit vzniku nadměrných nájmů, jak se to stává v mnoha hlavních městech. Můžete si získat informace eh, eh, úrovně nájmu v dané lokalitě a v Německu to má velkou tradici, mohu vám poskytnout více informací. Je nutný systém transparentnosti, jak řešit eh, energetickou neúčinnost. Já si myslím, že jenom spravedlivé, když dobře modernizované a obnovené domy eh, požadují vyšší nájem eh, než schátralé budovy. Eh, je to možná zvláštní, když to říká zástupkyně eh, nájemníků, ale máte tu úspory v nižších nákladech na energie, takže je to vyváženo. My tomu říkáme tedy systém eh, bruto eh, rentability nármu. Byly tu vyšší náklady na modernizaci, na obnovu a ty se mohou tedy takto přenést na nájemníky. Eh, to je v pořádku, pokud ty vyšší náklady základního nájmu jsou vyváženy nižšími náklady na energie. To je možný systém a dámy a pánové na úrovni EU je již velice dobře fungující e, možnost a to je e, energetické značení budov. To je povinnosti v mnoha zemích. A Eh, mělo by se to ještě více prosazovat na trhu. Eh, tolik k transparentnosti a ještě bych zareagovala na příspěvek eh, dámy z Dublinu zda máme také problémy s partnerstvím veřejného soukromého sektoru. Já jsem se setkala s těmito zkušenostmi v mnoha zemích, ale já bych chtěla říct si zcela jasně, PPP je zajímavé, když máme odvětví sociální výstavby, které ještě neexistuje, které se buduje v zemi ale partnerství veřejného soukromého sektoru není prostředkem jak eh, bychom eh, chtěli rozhýbat trh s nemovitosti, aby to vedlo k navyšování eh, nájmu. To se prokázalo v mnoha zemích a já se domnívám, že bychom se měli na to podívat, protože to nepotřebujeme pro ziskový sektor trhu s nemovitostmi, takže to je zapotřebí. Pro sousedství to je něco dobrého, pro školy, pro prostředí, ale ne eh, pro eh, ziskové investice. Soukromý investor by to nikdy neudělal, protože by to nepřineslo zisk. Přístup k sociálnímu bydlení. Ano, to je obrovský problém. Já eh, žiju v Amsterdamu, v Nizozemsku a pokud tam chcete žít, tak eh, v současnosti musíte čekat 12 let na přidělení sociálního bytu. A eh, co tedy lidé dělají, když mají dospívající děti, tak je dají zapsat do pořadníku. Ale zejména pro mladé potřebujeme mít eh, speciální eh, seznamy, speciální pořadníky, protože jinak nemají šance. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji rovněž tlumočníkům, kteří s námi se trvali až do konce. A rovněž děkuji našim hostům, našich, našim odborníkům, našim referentům. Jejich příspěvky byly skutečně velice užitečné a na jejich základě můžeme postupovat dál. Tato zpráva z vlastní iniciativy je totiž velice důležitá pro výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Jaký jiný výbor by se býval mohl věnovat této otázce? My jsme tím správným místem, my jsme tím grémiem, které se musí této problematice věnovat. Návrh zprávy bude předložen 20. 21. 20. Pozměňovací návrhy do 27.2. 20. až 21. 3. se tomu budeme věnovat, 24. kompromisy a pak budeme hlasovat. Já vám děkuji, přeji vám krásné svátky a setkávám, setkáme se znovu 14. ledna, jistě dobře odpočatí. Budeme mít mimořádnou schůzi našeho výboru v 19 hodin ve Štrasburku.